Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegové. Máme před sebou uh, obecně řečeno před, uh, prezentace estonského předsednictví dnes eh, v první části odpoledne. Jsou zde tři uh, ministrině, tři dámy. A první je paní Kadri Simpson, která je ministriní pro hospodářské záležitosti a infrastrukturu a má na starosti také energetiku a průmysl. Rád bych řekl, že během estonského předsednictví eh, bude náš výbor řešit několika, několik důležitých témat v rámci této politické oblasti. Zejména jde o balíček čisté energetiky, elektronickou komunikaci a poslední nedávné iniciativy z průmyslové, vesmírné a obrané politiky. Budeme také v tomto období zahajovat práci na devátém rámcovém programu, takže, který velmi úzce souvisí s průmyslovou konkurenceschopností a energetickými otázkami. V této době bychom rádi alespoň zahájili důležitá jednání o některých složkách a očekáváme od estonského předsednictví, že připraví společné stanovisko, zejména pokud jde o to první téma, což je eh, balíček eh, čisté energetiky. Pokud je tady něco důležitého, pro nás, tak je to tento balíček, ale pro Estonsko je to zejména digitální agenda, protože Estonsko je jednou z nejlépe digitálně vybavených zemí. Takže předpokládám, že estonské, estonské předsednictví bude zvlášť klást důraz na tuto otázku v souvislosti s naším výborem. A děkujeme paní ministrině, že dnes přišla a těšíme se, že nám představí program estonského předsednictví z pohledu svého ministerstva. Děkuji, pane profesore. Ehm, výbor ITRE určitě bude zvlášť centru pozornosti z eh, naší strany. Osobní eh, poznámka, já jsem eh, z akademických a univerzitních kruhů, a takže se cítím velmi dobře, jako kdybychom byli na nějaké akademické rozpravě pro mne, eh, pane profesore Busku a dámy a pánové, dámy a pánové poslankyně, eh, pro mne je velkým potěšením, že mohu představit priority našeho předsednictví. Členové výboru ITRE mají klíčovou úlohu eh, při nastavování cílu energetické politiky Evropské unie a při rozhodování o konkurenceschopnosti. S ohledem na to si velmi cením, že máme možnost dnes s vámi pohovořit jako s kolegy kolegy. Eh, eh, již v Talinu loni proběhl velmi užitečný dialog a já sama jsem se eh, loni v Talinu a já jsem se ho sama účastnila zde v Bruselu. Společně musíme hledat nejlepší možná řešení v zájmu evropských občanů a podnikatelů. Evropa má spoustu společného základu, tak aby mohla úspěšně řešit veškeré problémy a výzvy, které před námi Eh, leží, tak jako i možnosti budoucnosti. Eh, konkrétně k energetické politice, která je klíčovým sektorem pro celou společnost a která prochází velmi zásadními změnami, tak aby vznikl plně funkční energetická unie. Cílem estonského předsednictví během druhého pololetí roku 2017 jsou eh, legislativní kroky. Rada bude usilovat o zajištění tržních energetických dodávek, snížení energetické závislosti a nastavení klimatické politiky. My budeme pracovat na návrzích komise v čtyřech oblastech. Jednak je to trh s elektřinou, zpráva energetické unie, e, obnovitelné energie a energetická účinnost. Estonsko chce nacházet vyváženou legislativu na budeme navazovat na maltské předsednictví a budeme se snažit dosáhnout výrazného pokroku eh, v návrzích, které se týkají čisté energie a to zejména pokud jde o trh s elektřinou, protože to je klíčový stavební kámen energetické unie. Dobře fungující trh je hlavním hybatelem těchto vývojů obnovitelné energie a je také nejlepším motivačním hybatelem energetické účinnosti. Eh, zjednodušeně nás práva u klimatické politiky musí být hlavním nástrojem při dosažení průřezových cílů dlouhodobě a při snížení eh, administrativní zátěže. Tím eh, bychom měli dosáhnout energetické a klimatické politiky, která je očekávána společností investory a mezinárodními partnery. Se všemi s vámi budeme zpracovat na vzniku energetické energetické unie eh, očekáváme zahájení dvou trialogů, které se týkají energetické účinnosti. Eh, podle toho, zda parlament eh, a jak bude dostupný, doufáme, že tyto trialogy budou zahájeny začátkem listopadu a že dohody bude dosaženo zejména u směrnici o energetické náročnosti bude, bude dosaženo Eh, naš, za našeho předsednictví. Eh, digitální otázky jsou eh, prioritou v každém odvětví, včetně energetiky a my budeme připravovat deklaraci, která se týká synergií PPP a energetiky. Pokud jde o Nord Stream 2, budeme s komisí projednávat doporučení, která se týkají vyjednávacího mandátu během předsednictví. První diskuse se má již odehrát 25. července. A nyní vedle eh, energie mám na starosti také konkurenceschopnost a Radu pro konkurenceschopnost, tedy průmyslovou politiku. Na květnové radě jasně členské státy naznačily, že eh, průmysl a výroba by měly být politickou jednou z politických priorit EU. To bylo zdůrazněno Evropskou eh, radou eh, v červnu. Rada vyzvala komisi, aby eh, nastavila průmyslovou strategii a aby pro průmysl představila strategické cíly. Požádala také o akční plán s konkrétními opatřeními vítáme usnesení, které se týká eh, průmyslové strategie, který Evropský parlament přijal minulý týden. Estonské předsednictví podporuje všechny požadavky tam vznesené a bude usilovat stejným směrem. Během našeho předsednictví se budeme zaměřovat na otázky digitalizace průmyslu a moderní výrobu. Víme totiž, že toto je pro parlament eh, velmi důležité a to jmenovitě pro tento výbor ITRE. Při diskusích o průmyslu chci vyjádřit také podporu Evropskému obranému fondu a e, Evropskému programu pro e, e, rozvoj obraného průmyslu. Doufáme, že tento program bude implementován co nejdříve. Parlament je velmi dobrým partnerem v těchto snahách, zejména ve světle usnesení z listopadu 2016, které vyzývá komisi, aby posílila průmyslovou a technologickou základnu obraného odvětví eh, tak jak obrané odvětví mm, se stává velmi důležitým, protože představuje půl milionu eh, eh, kvalifikovaných pracovních míst, která mohou být ohrožena, doufáme, že se budeme to, tomuto tématu moci věnovat rychle. Potom iniciativa Startup a Scale-up Eh, v rámci této formace rady jsou právě startupy a scale-upy eh, důležité a tuto iniciativu rada vítá a také plně podporuje přístup, který byl naznačen, jehož cílem má být eh, lepší prostředí pro inovace a podnikatelské startupy. Estonské předsednictví má zájem na provádění následných kroků u této iniciativy komise. Během našeho mandátu budeme diskutovat o konkrétních opatřeních, která byla dosud implementována a budeme se zabývat aktivitami, které budou následovat. Tím končím svůj projev. Děkuji za pozornost a jsem připravena odpovědět na vaše otázky. A kolegové, respektive kolegyně, budou potom hovořit o dalších tématech, která budou následovat. Děkuji. Paní ministrině, já bych nejdříve požádal zástupce jednotlivých frakcí, aby se vyjádřili paní de Castillo Vera za EPP. Máte slovo. Eh, eh, Děkuji. A paní ministrině, vítám vás na půdě našeho výboru. Eh, velmi rádi jsme si vyslechli uh, Eh, jakým způsobem se chcete věnovat eh, energetice. Je to jedna z klíčových věcí, kterou v tomto výboru řešíme. Vedle toho řešíme i jiné oblasti, ale mm, ale celý ten balíček čisté energie je pro nás nyní naprosto klíčový. Eh, předpokládáme a očekáváme, že do, během následujících tří měsíců po létě eh, budeme schopni nalézt alespoň eh, společné stanovisko eh, v radě. Obtížné by bylo se dostat ještě někam dál, ale alespoň to společné stanovisko, mm, společnou pozici. Z mého osobního pohledu bych ráda zdůraznila, dva klíčové aspekty, které se týkají zejména otázky governance, tedy zprávy a také trhu s elektřinou, vnitřního trhu s elektřinou, což souvisí s eh, propojeností. Eh, moje země je tím dočená, ale ostatní země tež, tež. A my bychom chtěli eh, se toho tímto zabývat z pohledu společného energetického trhu a proto je klíčové, aby všechny členské státy nalezly nástroje k tomu, aby jejich sítě byly propojeny. To znamená, ty cíle propojení sítí by měly být hlavní. Ne navyšování eh, výkonu v každé eh, zemi, ale eh, nalezání způsobů, jak co nejlépe, nejefektivněji investovat do té konektivity, do té propojenosti. To je podle mne nejdůležitější otázka a je to též stanovisko EPP. Děkuji za slovo za SAD, pan Zorino. Děkuji vám. A blahopřeji vám, paní ministrině, přeji mnoho úspěchů estonskému předsednictví. Očekáma, očekáváme od vás hodně. Eh, především co se týče digitální unie. Eh, vzhledem k těm tak výborným výsledkům, kterých dosahujete v Estonsku, pokud jde o nové technologie. Jsou tady také ministři eh, školství a zástupci podnikatelské sféry. To je velmi symbolické, protože digitální unie to není pouze jednotný trh, protože abychom dosáhli úspěchu, tak eh, musíme být eh, lídři, lídry v technické oblasti, musíme vytvářet bohatství a prosperitu a musíme mít také na zřeteli inkluzi, tak abychom mohli všichni těžit eh, z takovéto informační společnosti. Vy jste nám velmi podrobně vysvětlila, v čem spočívají vaše priority a já se soustředím na dvě věci. Já jsem zpravodajem pro iniciativu uh, Wi-Fi for You Eh, to je iniciativa, kterou dokončíte vy během vašeho předsednictví. Je to iniciativa, která má obrovský potenciál. Eh, to, aby internet eh, byl na veřejném prostranství a prostě, aby Evropa zaujímala vedoucí úlohu v oblasti informační společnosti. Jak chce estonské předsednictví využít této příležitosti, protože s tím začneme během tohoto semestru? Za druhé, považuji za velmi zajímavé, že se skříží v balíčku pro čistou energii energetika s digitální problematikou. Já si myslím, že eh, digitalizace by měla posloužit k dosazení eh, pařížské dohody. Eh, když propojíme digitální sítě a energetické sítě, tak eh, to bude znamenat eh, mnohem větší výhodu v konkurenčním prostředí, v průmyslu, službách pro občany. Všichni od vás očekáváme mnohé, obzvláště v těchto dvou otázkách, tedy Wi-Fi for you a jakým způsobem spojíme energetiku a internet. Já se připojuji, paní ministrině, ke svým kolegům a vítám vás u nás na výboru. Skutečně vaše předsednictví eh, nastupuje v době, kdy se projednává jeden z nejdůležitějších balíků, a to je ten energetický balík, který bude mít dopad na mnohé, mnoho let dopředu do ekonomiky, protože energetika v ekonomice Evropské unie, ale obecně ve všech státech, hraje ohromnou roli. Ehm, tak jak jste uvedla, že v době, že počítáte s dvěmi trialogy, do které spá, právě spadají ty dvě části, já bych měl jeden, jenom jeden dotaz, i když je velmi, si uvědomuji, velmi těžký. Jakou máte představu, jak udržet koherenci, provázanost těch eh, zhruba sedmi, sedmi eh, oblastí, kdy účinnost je jednou z nich, jak, jakou máte představu, eh, jak v radě toto projednat, protože vím, že v radě jsou i různé pohledy a i různé představy. Čili jak, jak vy odhadujete, chápu, že je to osobní pohled, ale jak očekáváte ten průběh. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, thank you very much. Madame Kaja Kallas, ALDE. Děkuji, paní Kaja Kallas, ALDE. Eh, děkuji. Eh, pro mě to je jedinečná příležitost hovořit estonsky. Eh, děkuji, jsem velmi ráda, že jste přišla mezi nás do tohoto výboru. Chtěla bych se vás zeptat na návrh trhu s energií. To je věc, kterou se zabýváme v tomto výboru a přichází se s různými návrhy, pokud jde o design trhu s energií. Ukázalo se, že mnozí nevěří eh, v přístup, který by se orientoval na trh. A já bych měla následující dotaz. Jak to vypadá se situací na radě? Existuje nějaká naděje, že se dospěje k dohodě? Eh, pokud je o návrh trhu s energií, eh, nějaká dohoda, která by vedla k tomu, že by ten vnitřní trh fungoval lépe? Ano, eh, my vás také slyšíme poprvé hovořit estonsky, paní kolegyně. A nyní Turbas? Také estonsky? Ne? Já budu hovořit velmi stručně. Eh, chtěl bych také poděkovat paní eh, ministrini za to, že uspořádá akci 29. Eh, září a že to se jedná o první oblast, která je zcela pokrytá obnovitelnými zdroji. A těším se také na další schůze. Možná byste mohla pohovořit více o regionální spolupráci z praktického pohledu a Eh, kde jsou ty eh, největší pozitivní dopady. Pohovořte prosím více o strategii. A za druhé, já jsem poněkud eh, překvapen, že memorandum o porozumění ohledně desynchronizace z toho ruského systému, nebo pokud to řekneme pozitivně, synchronizace s tím druhým systémem, takže toto memorandum ještě nebylo podepsáno. Proč? Já si myslím, že tři státy v Pobaltí Eh, jsou připraveny vám pomoci, ale eh, jste připraveni, aby hrát společně. A co se týče eh, průmyslové politiky během vašeho předsednictví, komisař Kás přijde s novým návrhem. A je jasné, že průmysl se bude muset pohnout a stejně tak trh s elektřinou, protože jinak nás předeženou Číňané. Máte nějakou strategii ohledně toho, eh, jak motivovat automobilový průmysl a jak eh, eh, můžeme nějakým způsobem předjímat tu revoluci v tomto průmyslu? Děkuji vám. A nyní Zague. Kolega Silikiotis děkuji, paní eh, ministrině, že jste přišla mezi nás. My vám přejeme všechno nejlepší. Eh, já na základě své zkušenosti vím, jak je to komplikované, když jste malá země, tak eh, předsedat Evropské unii, protože vím, jak to bylo s kyperským předsednictvím, vím, jak je to komplikované a proto vám přeji mnoho úspěchů. Měl bych eh, jeden dotaz ohledně eh, navržení eh, trhu s energií. Během posledních let jsme byli svědky toho, že některé státy, regiony byly izolovány od těch větších. Jak to tedy vypadá s tímto návrhem? A také chudoba Eh, to je nedávný jev, který se dotýká Evropy. Eh, v Evropském eh, parlamentu si, jsme si vyslechli různá prohlášení ze strany komise, ale neexistuje nic organizovaného. Potom za třetí, vy jste uh, hovořila o snížení závislosti na energii a také o North Stream 2, ale nic jsem neslyšel o jihu. Jak to vypadá s uh, ropovody uh, na jihu? A také jsem si vědom úspěchu Estonska, pokud jde o obnovitelné zdroje energií. A vím, že podporujete naše požadavky. Ale jaký máte názor na obnovitelnou energii a na jejich cíle? A ohledně toho, že ty cíle se eh, omezují ze strany Evropské komise. Jižní Evropa eh, čelí deindustrializaci kvůli krizi a kvůli recesi. Takže eh, eh, projevy jednominutové, pan eh, Peterson. Děkuji vám. Já vás chci rovněž přivítat. My, stejně jako ostatní kolegové, máme velká očekávání. Eh, mohla byste prosím eh, více pohovořit o eh, složce energie, protože vzhledem k, ke všem těm ambicím, které má předsednictví a já s tím plně souhlasím a přeji vám hodně úspěchu, ale přijde mi to opravdu obrovský úkol. A protože mít formální pozici na radě koncem roku, já bych si přál, abyste řekla, jak pro Boha chcete tohoto dosáhnout. Je to obrovská ambice. Eh, parlament eh, musí udělat všechno pro to, aby vám eh, v tomto obrovském těžkém úkolu pomohl, ale možná je také důležité přistupovat realisticky k těmto úkolům. Takže jak je to s vaší ambicí a jak je to s realistickými očekáváními. Děkuji vám, pane kolego. A nyní kolega Bernsen. Děkuji vám, pane předsedo. A rovněž já vás zde vítám na půdě Evropského parlamentu. Já bych se chtěl zeptat rovněž na energetickou politiku. My víme, že liberalizovaný trh s energií je dobrý pro spotřebitele a je dobrý pro podniky. Ale když se podívám na přístup rady, na přístup ministrů, víme, že eh, co se týče energetické unie, tak tam se dohodli šéfové a předsedové vlád na energetické unii. Eh, my máme tady tento eh, balíček, ale když se podíváme na přístup eh, ministru energie a když se podíváme na výsledky z posledních zasedání, tak mně přijde, že ten, tato rada nemá ambice. Víme, že musíme snížit naši závislost na plynu od Putina a na středním východě ale je důležité, aby to bylo dobré pro spotřebitele malé podniky, protože eh, jinak vytvoříme velkou zátěž na malé a střední podniky. Na druhé straně eh, vidíme eh, nacionalistický přístup ze strany ministrů. A rovněž, když diskutujeme o operátorech TSO, Jedná se o více, eh, eh, měla by to být regionální spolupráce, ale jedná se o národní přístup, pokud je o návrh trhu s energií a eh, vidím velice nízké ambice. Co chcete v této oblasti udělat, protože rada je pasivní? A nyní kolega Butikofer. Já mám dva dotazy ohledně průmyslové politiky. Za prvé, Eh, parlament na posledním parla, eh, plenárním eh, zasedání většinově přijal usnesení, které se týkalo komplexní průmyslové politiky, kterou by měla podpořit komise a rada. Já chci říci, že ve vašem programu není nic z této agendy. Za druhé, co se týče obraného průmyslu od roku 2009, máme eh, směrnici o zadávání veřejných zakázek, ale ta nebyla v podstatě nikdy uplatněna, protože eh, pokud by byla uplatněna, eh, tak bychom mohli ušetřit miliardy na financování ze strany členských států, protože členské státy neuplatňují minimální pravidla pro hospodářskou soutěž. Co uděláte proto, aby tato směrnice byla opravdu uplatněna? Děkuji. Madame Wendel. Eh, děkuji vám. Já bych se chtěla uh, zeptat na to tež, co řekl pan Butikofr. My jsme zde uh, v parlamentu přijali mnoho usnesení ohledně koherentní průmyslové politiky a pan Butikov hovořil o uh, digitalizaci průmyslu, uh, Eh, potom tady máme Friends of eh, Europe a eh, zase vznesli požadavky v Berlíně. Potom se tady hovořilo o tom, mm, že panu Buskovi bylo přidáno usnesení ze strany 15 předsedů svazu a otázka je, jak my to můžeme podpořit, protože v tom, potřední, v tom posledním usnesení byl stanoven harmonogram a jak nás můžete podpořit vy, aby Eh, komise eh, mohla pro Evropu připravit eh, nějakou koherentní průmyslovou politiku. Děkuji vám. A já bych také vznesl velmi krátký dotaz. Média hovoří o tom, že estonské předsednictví chce rozšířit mandát ohledně otázky eh, offshore, eh, pokud je o North Stream 2. A vy chcete rozšířit tady tento uh, mandát na uh, jiné uh, plynovody offshore. Můžete, uh, prosím, pohovořit více o vašich záměrech v této oblasti, protože pro nás je to velmi důležité, uh, protože my tady diskutujeme o mandátu a také o budoucnosti dohody, pokud bude dosažena. Eh, vážení členové výboru ITRE, eh, děkuji vám za mnohé dotazy. A eh, ty dotazy opravdu jsou velmi dobré. Já udělám všechno pro to, jsou tady dotazy ohledně toho, zdali budeme dostatečně ambiciozní a realističtí. Já bych chtěla abychom byli ambiciozní a zároveň realističtí. Já bych eh, chtěla vzít ten eh, příklad, který tady eh, vyšla bych příkladu kolegyně Kajakalas a budu hovořit estonsky a využiji tlumočníků, kteří jsou velmi kvalitní, budu tedy hovořit estonsky. Potom, co jsem si vyslechla vaše dotazy, tak jsem si všimla, že se chcete soustředit na cíle estonského předsednictví ohledně balíčku pro čistou energii. Eh, je to velmi eh, obsažný balíček, eh, zmínili se tady dva trialogy, energetická účinnost pro budovy, a potom 26. června se, jsme se dohodli na obecném přístupu a začalo se jednat o těchto dvou tak důležitých dokumentech, až Evropský parlament bude připraven. My máme za to, že tedy energetická účinnost je prioritou. Estonsko jakožto e, předsednická země e, investovala do všech e, kapitol balíčku o energii a my jsme ochotni se scházet každý týden a hovořit o obecném přístupu, také co se týče obnovitelných zdrojů energie. co se týče řízení energetické unie, tak to je naším hlavním eh, cílem a souvisí to s těmi různými legislativními návrhy ohledně balíčku o čisté energii. A tady tento řídící systém by měl být rámcem, který bude zároveň silný a flexibilní rámec, který pomůže Evropské unii, aby dosáhla všech eh, cílů, které jsme si stanovili eh, do roku 2030. My bychom měli snížit administrativní zátěž a také monitorovat pokrok toho, eh, co té nejnižší zátěži. Paní Kalas hovořila o návrhu trhu s energií, to je věc, která je našemu srdci velmi blízká. To je téma, kde jsme rovněž hodně investovali. Snažíme se, aby eh, tento trh fungoval. Eh, v Evropě chceme mít eh, přístup, který by se zakládal na trhu, ale nemůžeme očekávat výsledky z jednoho dne na druhý. Estonsko Eh, zohledňuje čtyři eh, přístupy. Pokud je o návrh trhu s energií, chceme eh, dosáhnout na radě toho obecného přístupu v září a doufáme, ale že pokud bude Evropský parlament připraven, že nás bude moci podpořit, chceme dosáhnout dohody v roce 2018. Eh, potom ty eh, dotazy ohledně estonské iniciativy v oblasti digitalizace. Moje kolegyně, eh, paní Palo, která toto má na starosti ve své agendě, tak o tom pohovoří. Ale co se týče digitálního světa a energetiky, tak my chceme Eh, přijít s prohlášeními o partnerství veřejného a soukromého sektoru a také pokud je o digitální ekonomiku a energetiku. My chceme hovořit o budoucnosti energetického sektoru a o různých eh, platformách pro výměnu údajů pro eh, poskytovatele a výrobce. Cílem je tedy, aby spotřebitelé měli co nejvíce informací. Chceme mít eh, eh, jednoduchý rámec legislativní, chceme mít eh, měřítka, která by byla jednoduchá a která by byla rozumná. A žádné, žádná setkání během estonského předsednictví se neuskuteční bez digitálních plat, platform. Eh, někteří poslanci se zeptali na Estonsko. Pan Turmus hovořil o pokroku Estonska a o jeho pobalských sousedů, pokud jde o desynchronizaci. My se synchronizujeme ve stejné síti jako Rusko a Bělorusko. A chceme dosáhnout pokroku my jsme na radě probírali různé možnosti desynchronizace od sítě té ruské a běloruské sítě a jaké eh, možné alternativy existují. My se soustředíme na dvě hlavní linie, eh, tedy eh, přes Polsko a přes střední Evropu. a na konci roku 2017 doufáme, že eh, budeme mít hotové všechny podrobnosti a že budeme mít eh, všechny dodatečné studie, abychom mohli zveřejnit eh, memorandum o porozumění na konci roku 2017. Předseda výboru ITRE, pan Puzek, se ptal na Nord Stream 2. Ano, je to pravda, Estonsko by chtělo začít jednat o e, mandátu o Nord Stream 2 co nejdříve, ale 26. června se sešli ministři pro energetiku a e, Nord Stream 2 bylo e, pouze informačním bodem během této schůze. Neschválil se žádný přístup. A ta samotná diskuze Eh, bude se konat koncem července. My bychom chtěli uskutečnit naše ambice a chtěli bychom si vyslechnout od členských států, jaký na to mají názor, jaké mají požadavky ohledně dalšího potrubí a zdali jednání by mělo být pouze o Nord Stream 2, anebo zdali by se mělo jednat i o jiných potrubích a budoucích potrubích, třeba South Stream. My budeme naslouchat eh, členským státům a potom se rozhodneme, jak pokračovat. Pro nás je důležité, je, aby všichni chápali, že ten právní rámec, eh, který eh, připravíme, že nám tento rámec umožní, abychom mohli interpretovat, jakým způsobem eh, můžeme použít eh, různé plynovody a jaké možnosti eh, existují ze strany Evropské komise, pokud jde o diverzifikaci energie a jejich zdrojů. Průmyslová strategie. Budeme dále eh, diskutovat o obsahu strategie, eh, zrealizujeme rámec eh, pro strukturální změny, digitalizace, model, udržitelné modely podnikání. A chtěli bychom mít strategii ze strany komise do jara 2018, tak jak je to stanoveno v závěrech rady. Členské státy eh, jsou připraveny pracovat na strategii. Ještě otázka ohledně zadávání veřejných zakázek. Hold not, not easy to, to, to catch all the... Oh, není jednoduché eh, zareagovat na všechny dotazy. Můžete prosím váš dotaz eh, zopakovat? Je tady směrnice o veřejných zakázkách, která byla schválena v roce 2009 a tam se stanoví standardy pro veřejné zakázky v obraném průmyslu, ale nebyla tato směrnice nikdy uplatněna. A já se ptám, zdali uh, předsednictví ví, kdy bude tato směrnice eh, uplatněna tak, aby se ušetřily peníze daňových poplatníků? Děkuji vám za tento dotaz. Uděláme, co bude v našich silách. Děkuji. I hope that will be enough. Doufám, že to bude stačit. Ty dotazy byly velmi podrobné a já jsem přesvědčen, že estonské eh, předsednictví eh, si vezme všechny tyto dotazy do Talinu a že se pokusí splnit vaše očekávání. Omlouvám se, kolegové, protože eh, odpovědět na tak podrobné dotazy je komplikované v tak málo minutách, ale Eh, váš eh, projev eh, na začátku byl velmi dobrý. Děkujeme vám za vaše zapojení a hodně, hodně úspěchů. Děkuji vám, paní. Naschledanou. A nyní máme další téma. Je to uh, velmi důležitá věc, digitální agenda telekomunikace a malé a střední podniky eh, paní eh, Palo, která je eh, ministriní pro podnikání a informační technologie. Pro Evropský parlament je to věc velmi důležitá. Paní Palo, máte slovo. Těšíme se na to, co nám řeknete a a pohovořte prosím o vašem programu pro příštích šest měsíců. Eh, Neměla jste příliš mnoho času na přípravu, omlouvám se. We go forward. It's very important that Estonian presidency will... Je důležité, aby estonské předsednictví zachytilo všechny dotazy a podrobné odpovědi můžete zapsat, eh, poslat písemně eh, eh, poslancům a vrátit se k tomu během estonského předsednictví. Prosím, povořte o vašem programu, paní. Buzek, Vážený pane profesore, vážení členové parlamentu, dámy a pánové, jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost s vámi projednat priority estonského předsednictví v Radě. Ačkoliv naše předsednictví zatím trvá pouze dva týdny. Musím říct, že jsme jako předsednictví velice pečliví a bereme tuto roli velice vážně. Máme za to, že Evropa má mnoho společného, aby se spojila a společně řešila výzvy, kterým v tuto chvíli čelíme a využila všech příležitostí. Jako ministrině pro informační technologie budu hovořit o výzvách a možnostech, které se nám skýtají v oblasti digitálního trhu. Ráda bych se soustředila na ty části digitálního jednotného trhu, které jsou nejvíce relevantní pro výbor ITRE. Jednou z priorit předsednictví je podpořit digitální Evropu společně s našimi eh, partnery v rámci trojky se snažíme, aby rada splnila všechny lhůty týkající se jednání ohledně jednotlivých eh, materiálů a jednotlivých návrhů k digitálnímu jednotnému trhu na rok 2018. Estonsko začalo velice ambiciozně. Dobrá konektivita je ústředním bodem eh, volného pohybu dat, kdy se snažíme pomoci podnikům při poskytování služeb. Ale kodex elektronické komunikace je zásadním krokem vpřed eh, ku předu k gigabitové společnosti. Je to jedna z hlavních priorit estonského předsednictví. Snažíme se dosáhnout na radě kompromisu ohledně balíčku ECC do podzimu a snažíme se začít už tuto chvíli vyjednávat s parlamentem. Jsem moc ráda, že se můžeme sejít se zástupci výboru ITRE a nepochybně společně budeme schopni eh, vyhovět uzavřenými dohodami všem zúčastněným. Konkrétně, pokud jde o Berec, společně s členskými státy, komisí a parlamentem se snažíme najít eh, způsob efektivní koordinace na evropské úrovni. Musíme jednat s ohledem na jistotu investorů a s ohledem na národní podmínky. Snažíme se o společný postup, který by následně po nás převzalo další předsednictví. Členské státy se zavázali rozvíjet eh, sítě 5G. Příští týden budeme hovořit o dalších krocích v tomto smyslu s ministry pro telekomunikační technologie. Už tuto chvíli jsme eh, zaangažovali do těchto debat i členy Evropského parlamentu. Digitální jednotný trh je neustále se vyvíjející jev a my musíme sledovat, co nás v budoucnu čeká. Rovněž také pečlivě sledujeme stávající situaci. Právní a politický rámec datové ekonomiky je nepopiratelné, že záruka přístupu k datům je pro Evropu zásadní, aby zůstala konkurenceschopnou globální ekonomikou. Abychom byli schopni využít všech dat Evropa se musí stát jistou datovou unii, kde existují jasná pravidla ohledně výměny dat v soukromé i veřejné sféře. Proto vznikl návrh komise ohledně volného pohybu, volného toku dat. A nepochybně má z tohoto vývoje radost i výbor ITRE. Nicméně v očích našeho předsednictví eh, omezení lokalizace dat jsou, je pouze jed, jedním aspektem potenciálu takové datové unie. Musíme rovněž sledovat další nová témata týkající se přístupu k datům a rovněž další využití jiných než osobních údajů. V průběhu našeho předsednictví eh, míníme realizovat řadu politických debat ohledně různých aspektů volného pohybu dat. Máme už příští týden v Talinu naplánováno neformální radu na toto téma a pokud jde o ten plánovaný návrh komise, tak doufáme, že se podaří vést politickou debatu ještě před zasedáním rady v prosince. To jsou první kroky směrem k datové unii a já doufám, že nám v tomto pomůže Evropský parlament v rámci estonského předsednictví i následně. Když se podíváme na stávající kybernetické útoky, tak se nemůžeme vyhnout tématu kybernetické bezpečnosti. Digitální jednotný trh musí být eh, chráněn i na evropské úrovni. Máme zde novou strategii kybernetické bezpečnosti a Evropská unie by měla kybernetickou bezpečnost vnímat jako klíčovou silnou stránku evropského průmyslu. Proto vítáme návrh komise ohledně způsobu certifikace a označování kybernetické bezpečnosti důvěra a spolupráce členských států, stejně jako důvěra a spolupráce mezi jednotlivými institucemi je zde naprosto klíčová. My budeme dále pracovat na aktualizaci mandátu ENISA na podzim. Digitální záležitosti však nejsou jedinou součástí mých povinností, rovněž také jsem ministriní vesmíru. Estonské předsednictví e, si vytyčilo jako prioritu vytvořit e, smysluplnou strategii, vesmírnou strategii Evropy. Předsednictví bude klást velký důraz na e, další kroky, aby Vesmírná politika Evropské unie byla ukázkou dobré praxe, aby to byl neustále se rozvíjející nástroj, který bude vytvářet nové pracovní příležitosti a investice. Máme zde program Kopernikus, vlajkový program, který v tuto chvíli prochází střednědobým hodnocením eh, let od roku 2014 do roku 2016. Chceme připravit závěry rady kde bychom měli vytečet jednotlivá poučení z tohoto proběhlého programu. Chceme také hovořit o další budoucnosti programu a obecně o pozorování země. Chceme maximalizovat výhody pro občany Evropy a pro ekonomiku Evropy a chceme podpořit evropský um, vesmírný program. Pokud jde o Galileo, estonské předsednictví se přijmou závěry rady ohledně střednědobého hodnocení nařízení GNSS na eh, radě TTE, která proběhne v prosinci. Spolu s digitální agendou estonského předsednictví se soustředíme na výhody vyplývající z širšího a inteligentnějšího uplatňování digitálních technologií. Chceme se soustředit na způsoby práce, kterým rozumíme, chceme zpracovávat, využívat data Chceme díky tomu vytvářet nové konkurenceschopné pracovní příležitosti a podnikům dávat lepší možnosti. Tato témata chceme znést i v průběhu Evropského vesmírného týdne v roce 2017, který proběhne v Estonsku od 3. do 9. listopadu. Samozřejmě nejde jenom o digitální Evropu. Víme, že tato oblast je naprosto nekonečná a roli, rolí předsednictví je dosáhnout určité vyváženosti mezi jednotlivými pohledy na věc, mezi jednotlivými tradicemi a zájmy, které se v Evropě vyskytují, které se zde objevují, zájmu co nejlepších výsledků pro evropské občany. Já jsem hovořila o jednotlivých návrzích. My se eh, těšíme na dalších pět a půl měsíců které nás čekají a chceme na těchto návrzích intenzivně pracovat. Děkuji vám za váš čas, za pozornost a jsem připravena zodpovědět vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině. A nyní dávám slovo politickým frakcím. Prosím, vážení kolegové, každý máte dvě minuty za jednotlivé politické frakce. A další budou následovat a budou mít prostor jednu minutu. Paní Kasiopera, prosím, máte slovo za EPP. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, paní předsedkyně, e, vítám vás, paní ministrině. Jsem moc ráda, že jsme v tuto chvíli poctěni tím, že se s váma můžeme podělit o vaše závazky a povinnosti a očekávání. Víme, že to je základní projekt vašeho předsednictví. Pokud jde o digitální transformaci, tak eh, páteří je konektivita. Bez konektivity není možné digitální transformaci posunout na další vyšší úroveň. To je naprosto zásadní. Dobře víte, že elektronické komunikace mají přesně vylepšit možnosti konektivity jako je rozvoj eh, sítí s vysokou kapacitou, kde je potřeba vysokých investic. To je způsob, jak eh, vlastně vydláždit další cestu dalšího rozvoje. My v tuto chvíli máme tyto možnosti a jsme připraveni na poslední zasedání a stínových zpravodajů k této věci. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout politické dohody. Jakmile toto nastane, tak 11. září se bude hlasovat. Poté po hlasování budeme připraveni zahájit trialog. Nejsme schopni zaručit, jestli vy jako rada nebo jako předsednictví dosáhnete také politické dohody na půdě rady. My ale potřebujeme takový závazek. Naše politická vůle v tuto chvíli však je to jediné, co lze zaručit, takže o to vás prosím na, za SAD, kolega Onino, prosím. Děkuji. Já jsem již měla možnost eh, vám popřát hodně úspěchu při eh, předsednictví. Hovořil jsem i o tom, že máme vysoká očekávání od vašeho předsednictví, zvláště pokud jde o digitální unii. Myslíme si, že to je velmi zajímavé. Musíme si získat důvěru eh, evropských občanů. Pokud máme opravdu vytvořit takovou unii, tak eh, se o to musíme zasadit. Dovolte mi několik dotazů. Jedna se chci zeptat, jak Eh, využijete iniciativy Wi-Fi for You, to znamená volný internet zdarma v jednotlivých oblastech Evropy. Je to něco, co by mohlo prospět eh, získávání důvěry evropských občanů, je to něco, co by prospělo i rozvoji informační společnosti. Já si myslím, že by bylo dobré pro Evrop- eh, estonské předsednictví využít ty příležitosti inteligentních sítí mezi energetikou a telekomunikačními technologiemi. Eh, navazuje to i na energetickou chudobu, navazuje to i na závěry pařížské dohody. Jsou zde určité průsečíky mezi těmito dvěma oblastmi a podle mého to skýtá řadu příležitostí. příležitostí. Takže zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy. To je ta myšlenka průsečíků mezi jednotlivými sítěmi. To může podpořit naše konkurenceschopnost. Pan kolega Tošenovský, prosím. Vítám u nás eh, ve výboru a jsem velmi rád, že eh, jste hned na začátek předsednictví eh, zde přišla. Souhlasím s, s vámi o tom, když jste hovořila, jak je důležité a, významné projednat kodex do budoucna. Navazuji na eh, kolegyni Pilar de Castillo a budu mít k tomuto dotaz, eh, protože kodex je jedna část důležitá, objemná, druhá část, eh, která je, není tak objemná, ale má určitý význam, která navazuje, a to je definice agentury BEREK, tak, jak je tato legislativa připravena. Ptám se jako zpravodaj, protože eh, mám na starosti eh, tuto zprávu a eh, s kolegyní Pilar del Castillo se snažíme, aby tyto zprávy byly co nejvíc provázány. Chtěl bych se zeptat, jakou máte časovou představu, protože prozatím tato zpráva nebo ten, tato legislativa nebyla ještě ani otevřená na radě a zajímalo by mě vaše, vaše představa. Druhý můj dotaz se týká Galileo, Galilea, tak jak jste hovořila o, eh, o důležitosti space eh, eh, politice Evropské unie a Galileo patří k určitě k jedním z největším, určitě finančně největším projektům technickým v této době. Proto bych se chtěl zeptat, proč a jak vy se na to díváte, došlo k, eh, k snížení rozpočtu, seškrtání na radě. Eh, obecně tady eh, v našem výboru si troufám říct za kolegy, že se zhodujeme, že nás to trochu překvapilo a zajímala by mě váš pohled na, na tuto situaci, která skutečně komplikuje dotažení tohoto projektu do závěrečné fáze. Přeji vám, ať Eh, ve vašem předsednictví zvládnete všechny ty úkoly, protože nejsou nějak jednoduché právě v tom eh, půlroce, který je navíc zkrácený tou dovolenkovou, dovolenkovou částí. Thank, Thank you very much. Kolik? Madame Kaya Kallas, ALDE. Uh, thank you. <clears throat> I will use for the second time <laughs> the unique opportunity to speak Estonian. Po druhé již využívám příležitosti hovořit eh, estonsky. Děkuji Děkuji, Urovo, že jste mezi nás dorazila. Já se chci zeptat velice cíleně, velice konkrétně. Jednak se chci zeptat na služby, over the top služby. Rada je doplnila do eh, tohoto balíčku stejně jako kodex elektronické komunikace. Neznamená to, že to tuto oblast trošku moc regulujeme ve chvíli, kdy bychom se spíše měli držet tradičnějšího přístupu, takového flexibilnějšího přístupu telekomunikační společnosti. A dále se chci zeptat na volný pohyb dat a na omezení lokalizace, která eh, platí v jednotlivých členských státech. Tedy, co si o tom myslíte? Co si myslíte o představy členských států, ponechat si data ve svých členských státech. Ehm, některé členské státy se domnívají, že zrušení těchto omezení by nebylo dobré. A pak se chci zeptat ještě na šifrování a systém backdoors. Vždycky, když hovoříme o teroristech, tak se hovoří o šifrování a a systém backdoors a, a policejní zabezpečení, tak se chce zeptat, co si o tom myslíte vy. Děkuji. Prosím eh, za zelené kolegu, děkuji. Pane předsedo, děkuji paní ministrině, že jste mezi nás dorazila. Dovolte mi eh, několik otázek. Chci se zeptat eh, na ten průsečík mezi digitalizací a energetikou. O tom už se zde hovořilo, ale chci navázat. A rád bych se zeptal na širší kontext. Vazbu mezi digitalizací a oběhovou ekonomikou. Jak se snažíte toto skloubit? Nejde jenom o tu propojenost, ale o víc, o návaznost mezi energetikou a touto oblastí. Zajímá mě vaše hodnocení. Zdá se, že je zde opravdový závod mezi jednotlivými regiony a oblastmi světa, co se týče digitalizace. Co si o to myslíte vy z hlediska naléhavosti tohoto tématu? Kolik máme času? Budeme mít eh, na budoucnu orientovanou udržitelnou ekonomiku, anebo si myslíte, že, že padneme přes palubu, protože nebudeme stíhat. A potom mě zajímá reciprocita. V rámci tohoto závodu existuje určitá soutěž týkající se regulačních opatření. Ono ne všechny regiony a oblasti světa dodržují stejnou regulační politiku. Měli bychom trvat na tom, že zde existuje určitá reciprocita, zvláště pokud jde třeba o lokalizaci dat. Některé úřady trvají na lokalizaci dat. My samozřejmě nejsme pro, takže jak to uchopit celé, pokud je zde tento rozdíl? Já nechci na vás spěchat, protože vím, že si musíte připravit odpovědi. E, následují jednominutová vystoupení. Pan Karinč má slovo? Ne, nemá zájem, dobře. Paní Nibler, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vítám vás, paní ministrině. I já vám přeji mnoho úspěchů v rámci předsednictví myslím, že je dobré, že máte tak ambiciozní program. My je můžeme jen podpořit. Vy jste jednu věc neuvedla a mě zajímá. A je také tato věc zajímavá pro vaše zemi. A myslím si, že řada lidí, by, eh, řada zemí by se od vás mohla poučit. Eh, e-government neexistuje žádný členský stát, který by, by byl takto rozvinutý v této oblasti jako Estonsko. Tak se chci zeptat, jestli chcete eh, předvést ostatním členským státům vaše dovednosti v této oblasti. A pak mě zajímá další věc, o které jste hovořila sama, a to je kybernetická bezpečnost. Zde je třeba podpořit a rozšířit eh, mandát Plánujete ještě další oblasti? My chápeme a vítáme, že se budete na tuto oblast soustředit v rámci svého předsednictví, ale na co chcete klást největší důraz? Galileo, Kopernikus, to jste už uvedla, ale co konkrétně chcete v rámci těchto iniciativ konat? Děkuji. Pan Bony. Děkuji. Hodně štěstí vám přeji hodně úspěchů. A Estonsko nepochybně přinese do digitálního programu Evropy eh, nový, svěží vítr. Zajímá mě, jak vyhodnocujete připravenost členských států. Nejenom pokud jde o připravenost zahájit diskuzi o volném pohybu dat, ale také o, o eh, dokončení tohoto projektu s úspěchem. Druhá věc, která mě zajímá, ta se týká také volného pohybu dat. Estonská vláda předložila v březnu program digitální zdravotnické společnosti. Jak chcete spolupracovat na této oblasti s dalšími členskými státy? A jak, se, jak navážete na práce komise v této oblasti? Protože vyšlo sdělení eh, komise ohledně e-health. suur aitäh, äh, kasutan ka võimalust rääkida emakeeles, kuna siin on suurepärased tõlgid olemas. ja tänan kõiki äh, küsijaid äh, ka ettepanekute esitajaid, on olnud väga olulised teematõstatused. Děkuji za otázky, které byly položeny, děkuji také za mm, ty návrhy a poznámky. Doufám, že nezapomenu na nic z toho, co zde zaznělo a pokusím se odpovědět všem. Naprosto souhlasím s eh, paní Dikastia Vera a mohu eh, jenom eh, přitakat tomu, co, řík, co bylo řečeno a doufejme, že se nám podaří dosáhnout toho, co jsme si vytýčili. Obecně řečeno, pokud hovoříme o kolektivitě, o propojení sítí a také přístupu k datům, Eh, dobré eh, mu bezdrátovému připojení. Víme, co to znamená. Nemůžeme hovořit o digitální společnosti a volném pohybu dat bez takové konektivity. Eh, ta musí být kvalitní, musí pokrývat všechna geografická území a musí být také kvalitní konektivita, to znamená rychlé připojení a rychlý přenos velkých objemů dat. Otázka od pana Sorenhe, co se týče programu či projektu Wi-Fi for EU. To je velmi dobrá iniciativa a čekáme na konečné schválení tohoto e, návrhu a zákonodárci a, budeme na tomto projektu pracovat velmi eh, inten, eh, intenzivně, nejenom na té legislativní stránce, ale také na finanční. Kodex pro elektronickou komunikaci, to je velmi důležitý balíček, jeden z klíčových, jedno z klíčových témat eh, informační společnosti a 9. června bylo dosaženo schody na půdě rady a tato schoda znamená hodně. A máme tudíž nezbytný základ e, pro další kroky. A Berek Přístup rady je následující. Nejdříve budeme analyzovat, jaké by měly být úkoly Bereku, jaké jsou ty úkoly v současné době a potom bychom z této analýzy měli dovodit, které eh, ty eh, úkoly by měly spadat do nařízení o Bereku i pro budoucnost. Vesmírný eh, program Estonsko má v rámci ra- prosincové rady konkurence konkurenceschopnosti zájem zorganizovat setkání všech ministrů odpovědných za vesmírné programy a projednat s nimi stav té eh, vesmírné strategie, která bude v té době asi v, v platnosti asi jeden rok a měli bychom za ten první rok eh, Eh, zevidovat, co se nám podařilo, co není dobré. Obecně se má za to, že pokud budeme chtít pokračovat s programem Kopernikus, budeme muset získat více eh, financí a budeme se zaměřovat na eh, údaje, které s tím vesmírným programem souvisí a navazovat to na podnikatelské aktivity, včetně malých a středních podniků. Ty údaje, které jsou dostupné z těch vesmírných veřejných zdrojů by měly být dostupné každému. Estensko má hodně zkušeností v digitální oblasti a měli bychom eh, tedy tuto naši odbornost využít k tomu, abychom eh, údaje získané z vesmírných programů, z, eh, nebo z vesmírných činností hm, zpřístupnili podnikatelům. Pokud máme eh, posilovat konkurenceschopnost EU, eh, e tu konkurenceschopnost posílíme, pokud se eh, informace budou volně předávat a pohybovat a pokud budou členské státy digitalizované a pokud budou členské státy lépe a účinněji spolupracovat. Nemáme, nevidíme žádnou jinou cestu. Měli bychom zkrátka lépe data využívat a lépe je v budoucnosti analyzovat. Otázky paní Kalas. Zapsala jsem si je určitě správně. A tady také jsou první otázka. Paní Kalas se eh, směřovala k tomu, zda eh, možná ne, se nedopouštíme nadměrné regulace informa, eh, společností, které poskytují informační technologie. My nabízíme velmi dobré prostředí pro služby over the top a nechceme nadměrně regulovat a my již za malckého předsednictví se o tomto hovořili na radě a říkali jsme, že pokud jsou služby obdobné, měla by platit i obdobná pravidla, tak abychom zajistili při uh, proporcionálnost a abychom mohli všem účastníkům na trhu nabídnout stejné právní záruky. Eh, eh, směrnice o obsahu a další právní předpisy, které se týkají digitálního eh, obsahu, ty by měly obsahovat stejné a slučitelné požadavky. Šifrování v současné době neočekáváme žádný návrh, který by se eh, týkal šifrování a těch otázek backdoors. Bezpečnost kybernetického prostoru s tím eh, také eh, budeme pracovat na jaře 2018 by všechny ty směrnice, které se týkají bezpečnosti kybernetického prostoru, měly být platné a komise slíbila, že do, té, do září připraví novou strategii bezpečnosti kyberprostoru. Ta strategie, kterou máme, je tak 4-5 let stará, což možná není až tak eh, mnoho let, ale vývoj v tom kybernetickém prostoru je rychlejší, takže již po těch čtyři pěti letech je relativně zastaralá, měla by být aktualizováno a je podstatné, aby všechny členské státy tuto aktualizaci strategie brali eh, vážně a aby také všechny směrnice byly vynucovány. Eh, ty eh, Firmy, které byly dočeny těmi posledními kyberútoky, byly nadnárodní firmy a nejde o to, Eh, nestačí, když bude ochrana kyberprostoru eh, dobrá a dostatečná v Estonsku, když u ostatních to tak nebude. Eh, téma e-government, to je klíčové téma. My jsme v Estonsku mnoho v této oblasti dosáhli, mnoho učinili a v listopadu, pokud se nepletu, předpokládáme organizaci konference na vysoké úrovni, která se bude zabývat eh, i governmentem a budeme na té konferenci hovořit o tom, jak tím způsobem šířit ty principy eh, eh, elektronické státní zprávy a my bychom chtěli se opírat o tu zásadu, že každé, že údaje by bylo nutné si vyžádat pouze jedenkrát. To by byla jedna z těch eh, zásad. Eh, otázka Galileo, eh, rozpočet byl seškrtán. Tady mohu pouze říci, že budeme usilovat o to, aby chom třeba, že byl ten rozpočet seškrtán, abychom tento program z něho co nejvíce vytěžili. Volný pohyb eh, dat, to je téma, které zaznělo z úst několika poslanců. I tady budeme eh, činit vše potřebné k tomu, abychom posílili. Čekáme na návrh rámcový, návrh komise a v prosinci chceme eh, vést politickou diskusi k tomuto tématu. Doufám, že se tedy dostalo na všechny otázky, všechny byly zodpovězeny, já vás vždy ráda vidím, máme asi 50 různých konferencí v plánu v e, e, Estonsku během předsednictví na různá digitální témata, protože digitální prostředí je pro nás velmi důležité. Není to téma, které se omezuje jenom na E, můj mandát a mé portfolio je to téma, které je průřezové a je důležité pro všechny ministry a ministerstva. A rádi uvítáme na našich konferencích e, poslance Evropského parlamentu předpokládejme, nejsem si zcela jistý, ale předpokládám, že vše bylo zodpovězeno detailně, eh, a, ale tak schůze je přesto natolik krátká, že asi ne vše se takto podařilo ehm, eh, pokud se něco eh, nepodařilo, je dobré, abyste s těmi otázkami dále pracovala doma v Talinu, abychom, abyste se nad nimi zamýšlela, třeba, že nedojde nedošlo k jejich zodpovězení teď a tady. Eh, děkuji paní eh, ministrině za eh, vaší prezentaci a také za odpovědi na všechny položené nebo většinu položených otázek a přejeme vám do dalšího půl roku hodně úspěchů. Paní ministrině, děkuji Děkuji za příležitost k vám dnes pohovořit, děkuji za pozornost, děkuji za velmi dobré otázky a připomínky a budu se těšit, že vás uvidím v Talinu. Vím, že vás čekají letní prázdniny, takže vám přeju příjemnou dovolenou a příjemné léto. Kolegové, je tomu vždy tak na našich jednáních, že A předpokládám, že pan kolega Reinhold to tak eh, eh, očekával, že je to vždy zvyklostí, že ty otázky, které zazněly, byly zaznamenány, bylo eh, si jich, mm, byly vedeny v patrnosti, na to neza, nezapomínejme, že ty otázky mohou být odpovězeny eh, později. Já nemám nic proti těm konkrétním vašim otázkám. Ty byly naprosto uh, Eh, vhodné a přiměřené a měly by být i detailní a rozhodně se nevyhýbejme takto detailním otázkám. Ale ne všechny pak mohou být eh, detailně zodpovězeny, takže prosím, abyste to chápali, abyste byli trpěliví a eh, otázky i třeba detailní můžete klást bez omezení. A nyní paní ministrině Milis Reps, která má na starosti vzdělání, školství a výzkum, což je, spadá do naše, našich právomocí výzkum, zejména vesmírný výzkum. A jak já, pokud já vím, ona paní ministrině Reps nemá na starosti inovace, nicméně inovace a výzkum jsou v našich očích tak úzce propojeny, takže eh, prosím, nebuďte překvapena, když eh, zaslechnete otázky i v oblasti inovací, protože nejsme schopni takto detailně rozdělit a možná můžete je předat některým kolegům ve eh, vašem kabinetu. Takže otázky vzdělání, výzkumu, inovací, ten znalostní trojuhelník, který je pro nás tak eh, důležitý a jde nám o to, aby eh, se nám tento trojuhelník nerozpadal, aby ani jedna strana trojuhelníku nebyla zanedbávána. Horizont 2020, eh, devátý rámcový program a to nejzajímavější Možná otázka k vzdělání naše, una, my vzdělání nemáme v našem portfoliu, ale ani tady není jasné to, nebo přísné oddělení. Eh, eh, děkuji, pane poslanče. Eh, Busku. Velmi příjemné bylo naše setkání před zasedáním výboru a doufám, že budeme mít ty přílež, takovou příležitost v následujících měsících. Já bych ráda poděkovala za příležitost dnes k vám pohovořit a velmi stručně vás seznámit s našimi eh, prioritami v rámci estonského předsednictví a zároveň bychom si rádi vyslechli i vaše myšlenky a nápady, které eh, eh, máte. Dnešní výměna názorů je více Eh, je jaksi neformální, ale o to informativnější. Ráda bych eh, předem poděkovala za eh, předem eh, za otázky, protože ty priority, které vy eh, sami naznačujete, jsou priority, které jsou pro nás též důležité. My jsme poprvé předsednickou eh, zemí a jsme země, kde je velká podpora EU, takže je pro nás jednodušší nacházet společný hlas a společné porozumění tomu, co je v zájmu EU obecně. A tím eh, zejména v oblasti výzkumu, to je velmi důležité, protože v konkurenčním eh, prostředí pak EU jako mm, jednotná fronta a pokud se, eh, se potom zejména výzkumu s přidanou hodnotou daří. Ty priority, které chci zmínit, těch je několik a na ně pak předpokládám navážete vašimi otázkami. Estonské předsednictví nastupuje ve velmi zásadní době, neboť se hovoří o rozpočtu po roce 2020 a také o existenci reálních otázkách Evropy, Evropské unie do budoucnosti. Eh, naším hlavním politickým eh, cílem je snaha zastavit eh, pesimistické pohledy a pokusit se o znovu větší posílení jednoty Evropy a výzkum je určitě mezi oblastmi, kde se to může použít průběžné hodnocení horizontu 2020 eh, eh, stále ještě nám chybí tři roky v stávajícím programu, je třeba již nyní hovořit o těch programech eh, budoucích a, a i vaše příspěvky, jakož i zprávy ze strany dalších hráčů jsou důležité. Chtěla bych poděkovat za parlamentu za průběžné hodnocení programu Horizon 2020 a bylo velmi všestrané a příprava budoucích eh, mm, programů vychází ze společného chápání některých základních, eh, základních priorit, které máme v rámci předsednictví. Minulý týden jsme se zúčastnili konference, kde byla i celá řada vás a vašich eh, kolegů eh, i mezi panelisty eh, a ta diskuse na úvod, která se týkala období po roku 2020, byla velmi důležitá. Eh, hovořilo se právě o výzkumu a spolupráci v oblasti inovací, tak jak to pan předseda zmiňoval, protože eh, inovace bez eh, výzkumu jaksi nemohou být a naopak. A když se podívám hm, na hodnocení a taky na zprávu Dela Misto, tady jsou uh, Eh, z toho jasně vyplývá, že ani výzkum nemůže fungovat bez vzdělání a to bývá někdy zapomínáno, protože se eh, jak si více koncentrujeme na ty výstupy. Takže pokud chceme mít kvalitní, excelentní výzkum, musíme se zaměřit i na vzdělání. A to je předmětem našich dnešních diskusí. Eh, eh, diskuse, eh, pokud jde o rozpočet v budoucnosti, je třeba si jasně říci, proč by měla EU investovat do výzkumu a inovací dosud, více než dosud. A máme spoustu důkazů o tom, že investice do výzkumu a vývoje mají velmi pozitivní eh, dopad eh, na společnost a proto eh, to je jedna z našich priorit je třeba, abychom tuto informaci převedli do přesvědčivé argumentace u těch, kteří vyjednávají rozpočty evropské i vnitrostátní. My musíme být lepšími obhájci výzkumu v eh, Estonsku. Eh, jsme velmi pišní na program e-Estonia, ale takový program by nebyl možný, kdybychom neměli eh, silný základní výzkum. Vývoj e-Estonia byl dlouhodobý proces, proces, kde právě znalosti a inovativní eh, eh, lidé byli hlavním eh, důvodem úspěchu. A ehm, tady ehm, vlastně to ukázka toho, jak akademický výzkum může být převeden do praxe. Pascal Lamy minulé, minulé pondělí řekl, že nejde jenom o to, o být pozitivní vůči vědě, ale jde také o to, že to zachovává, podporuje naši eh, identitu. Eh, Evropa potřebuje výzkum, aby byla kompetitivní do budoucnosti a výzkum a vývoj má moc propojovat a inspirovat eh, lidi a může, pokud se jedná o výzkum, který jde z, dola, mít, z dola mít velmi transformativní úlohu trhu. Eh, ta tříprocentní cíl bohužel není dosahován. Místo 3% máme jenom 2,03 eh, eh, v roce 2015. 90 investic probíhá na vnitrostátní úrovni, 10 na úrovni EU takže my se budeme zaměřovat nejenom na evropský rozpočet, ale také na úsilí jednotlivých států, jak navyšovat rozpočet pro výzkum a vývoj. U další rámcový program tady by měla rada vyslat jasný signál v tom, aby tento program měl jasný, e, vysoký dopad. E, zpráva Lamy je dobrým základem pro diskusi. Tady, pokud jde o investice a budoucnost FP9, tady jsme se rozhodli zaměřit se na navýšení koherentnosti a otevřenosti evropského výzkumu. Eh, evropské financování je komplikované a toto téma se vrací opakovaně, zejména v kontextu horizontu 2020 eh, a jeho hodnocení, protože máme stále větší eh, počet různých nástrojů a iniciativ, které připravují, představují 25 rozpočtu horizont 2020 tento rok Toto číslo narůstalo a dosáhlo v některých částech 60 eh, Přičemž zpráva Lamy říká, že minimálním cílem by eh, mělo eh, být, eliminovat asi třetinu finančních schémat, nástrojů a akronym, tak aby se tato věc zjednodušila a aby bylo dosaženo větší soudržnosti a otevřenosti pro nové hráči. Ehm, výstupem prezident, předsednictví by měly být závěry rady k vyhodnocení horizontu 2020 a budoucí orientace rámcového programu. A konečně bych vás ráda poslala na, eh, pozvala na konferenci Evropský výzkum, dopad a hodnoty na společnost. Tato konference se koná v Talinu 12. října. Eh, zde proběhne diskuse na vysoké úrovni o tom, jak maximalizovat dopad a hodnotu výzkumu výzkumu budeme se snažit nalézt novou argumentaci pro podpoření větších investic do výzkumu a vývoje. Předsednictví hodlá učinit vše, co je v jeho silách, abychom dosáhli nejlepší možné spolupráce s Evropským parlamentem, spolupráce s institucemi, výzkumníky, institucemi a průmyslem samotným je eh, nezbytná proto, abychom eh, měli ambiciozní vizi pro Evropu po roce 2020. Děkuji vám. Všechno, co jste řekla, bylo pro nás eh, velice zajímavé, tak eh, za EPP, prosím. Eh, pan Eller, paní ministrině, vítáme vás zde v parlamentu a vaše země se opravdu dobře připravila na předsednictví a co je velmi zajímavé, že tak malá země, nehovořím o významu země, ale eh, je opravdu eh, důležité zmínit, že jste se připravili velmi eh, dobře. Já bych se chtěl zeptat na něco, co se týká uh, interního rozhodnutí ohledně uh, rozpočtu. Uh, co se týče zprávy uh, uh, LAMY, tak eh, v praxi my, my nyní čelíme, pokud je o 2020, že my jsme úplně selhali, pokud je o, o ten eh, tříprocentní cíl. Existuje k tomu mnoho důvodů. Vy jste eh, hovořila o důvodu z hlediska rozpočtu, uh, toho malého objemu a potom, že členské státy snížily ty výdaje a rovněž průmysl investuje méně do výzkumu a vývoje, což je znepokojivé z mého hlediska. Ale v konečném důsledku se vždy jedná o peníze. A já bych eh, chtěl vědět, jakým způsobem chcete uskutečnit tady tuto ambici, o které se hovořilo, eh, potom, eh, že ten rozpočet byl docela skromný, 120 Eh, miliard a že pokud chceme 300 miliard, tak bychom eh, museli ročně eh, vynaložit 150 miliard ročně. Co se týče čísel v Ázii a v Severní Americe, tedy ty trhy, které jsou naší konkurencí, ale v poslední době Čína i jiné země a do určité míry Spojené státy navyšují svůj rozpočet, zatímco náš rozpočet je relativně skromný. Eh, máte eh, za cíl nějaký ambicioznější návrh, tak aby to eh, troj, ho měli trojčíselné, trojciferné číslo v rozpočtu a potom z praktického hlediska. To se týká také přijetí programu. Ano, jedná se o program jedinečnosti, ale my máme obrovskou mezeru v Evropě, pokud jde o inovace. Parlament Hmm, eh, požádal o konferenci, která by se konala v České republice a my bychom eh, přivítali, kdyby eh, vaše předsednictví mohlo povořit o tom, jakým způsobem tady tuto mezeru zaplnit a také pokud je otázku té excelentnosti. Tak to bychom si rádi vyslechli. A nyní paní eh, Libacka za socialisty. Eh, děkuji vám. Je pro mě velkou eh, ctí přivítat vás zde, paní ministrině. Už jsme se sešli dopoledne, když jsme hovořili o vzdělání, ale nyní bych se chtěla soustředit pouze na výzkum a chtěla bych vám položit tři dotazy. Za prvé, Jaké cíle a kroky máte za cíl v rámci nového programu, tak aby se eh, snížila územní nerovnost, pokud jde o rozdělení horizontu 2020, protože eh, velká část šla do pouze čtyř zemí. Velké procento se rozdělilo do čtyř zemí, to je velký problém. Eh, vy jste hovořila o tom, že musíme posílit eh, partnerství. A já bych chtěla vidět, eh, jak to plánujete uskutečnit. A za druhé, zali se rozhodnete pro parlamentní návrh a to, že by se rozšířil patent jedinečnosti a že bychom se nezbavili těch projektů, které jsou dobré, ale které nejsou financovány, protože pro ně nebylo dostatek peněz. A poslední dotaz. Myslíte si, že eh, v kontextu to, co řekli předřečníci, takže bychom bychom měli eh, získat efekt synergie mezi eh, výzkumem a programu Horizont a budoucích programů. A ty obrovské peníze, které máme pro obranu, protože my potřebujeme výzkum v těch konkrétních oblastech a tam jsou oblasti, kde neexistuje eh, žádný eh, vývoj a jedná se o ty strašné vraždící stroje. Eh, děkuji vám. A nyní pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, já vás také vítám a velmi si cením vaší návštěvy tady v našem výboru. Eh, velmi oceňuji také vaše slova z hlediska významu výzkumu, protože to jsou, výzkum je to, eh, co my budeme přispívat do budoucna. Možná už nebudeme my tady zaznamenávat ty, to, co dnes budeme zakládat. Já mám jenom pouze jeden dotaz Eh, který možná je příliš těžký na začátek, ale myslím si, že je potřeba o tom otevřeně hovořit. A to se týká právě Horizonu 2020 a ve speciálním spojení s Brexitem. Víme, že Británie byla nositelem velkého objemu výzkumu, velké části eh, univerzitního výzkumu a přípravy mnoha těchto vazeb. Eh, Horizont 2020 bude, bude končit v roce 20, ale již dnes musíme vědět, jak, jak se s tímto eh, odchodem Británie, nejenom s tím finančním poklesem, ale hlavně s tím podílem na vědě výzkumu vyrovnávat. Zajímal by mě, zajímal by mě váš pohled, jak se na toto připravit. Vím, že jednání eh, v této chvíli se netýkají v rámci Brexitu oblasti vědy výzkumu, ale myslím si, že ta diskuze by měla probíhat a e, musíme se na to připravit. O to víc, že ten, ten odchod, mus, já doufám, že bude velmi přátelský a zůstane ta vědecká vazba univerzitní, že zůstane velmi tvrdě možná řečeno nepoškozená, ale že zůstane ve velmi přátelských vztazích, protože Británie vždy patřila k evropským špičkám univerzitním a vědeckého výzkumu. Děkuji a přeji hodně úspěchů do vašeho půlročního předsednictví. Uh, thank you very much, eh, Děkuji vám, pane kolego. A nyní paní Kaja Kalas za ALDE. A to, že jste z Estonska, to je dnes uh, ještě důležitější. Děkuji vám. A opět eh, budu eh, hovořit estonsky. Mám dva dotazy. Za prvé, existuje mnoho dobrých eh, programů ohledně financování výzkumu a vědy, ale co nemáme, je, aby tyto programy byly propojené, protože ty programy jsou navzájem izolované. A ten můj dotaz souvisí s tím posledním dotazem. Zdali počítá estonské předsednictví, eh, že by se posílila součinnost mezi programy. A za druhé, robotika a umělá inteligence. Počítá Estonsko s tím, že by analyzovala finanční rámec pro robotiku a vědu, pokud o umělou inteligenci. A nyní zelení. Pan eh, Turmes, eh, eh, já bych měl dotaz, říkáme tomu bílý slon. Je to opravdu dotaz za několik miliard dolarů, protože když hovoříme o hodnotě za finance, tak my máme projekt, eh, je to eh, fúzní eh, reaktor, který by byl hotový v roce 2080. A my budeme čelit tomu, že se sníží rozpočet a potom. We are speaking of value for money. My tady hovoříme o tom, že máme něco získat za ty peníze, ale nyní my to uh, zastavíme a vezmeme ty peníze. Jedná se o 2000 bril, uh, brilantních mozků, a aby dělali něco užitečného. Eh, takže to je ta otázka toho bílého slona. Existuje pojítko mezi inovací a průmyslovou politikou. Čína je velmi dobře organizovaným hráčem. Týká se to solární energie. Tří, čtyř let. My nejsme schopni nalézt 500, 800 miliard miliardu, tak abychom mohli investovat do této energie. Nemáme eh, dostatečný rizikový kapitál, abychom začali na další generaci solární energie. Eh, každý vám řekne, že nejlepší vědci na solární energii jsou v Evropě a my nejsme schopni přejít z výzkumu do průmyslu. A to teď se týká baterií. nebude-li evropské úsilí, tak úplně prohrajeme naši bitvu s Ázií. A to nebude pěkná budoucnost. Já jsem optimistou. Každý den, když vstávám, tak jsem optimistou, ale někdy si musíme říci, v čem spočívají naše slabiny. A je to tedy ten rizikový kapitál a ti bílí sloni. Thank you very much, colleague. Děkuji vám, pane kolego. First of all, um, uh, team members of um... Eh, vážení poslanci Evropského parlamentu, mě opravdu velmi těší, že vidím, že uvažujeme eh, podobně. I my máme starosti ohledně eh, toho, co řekl pan Turmes, a to, že Ázie, nejenom Čína, celá Ázie, také Jižní Korea, Indie také kráčí mílovými kroky ku předu a eh, potom ten náš eh, tradiční konkurent Spojené státy, my o, to, my o tom diskutujeme, my jsme realisty. E, nás je pořád 28 členů, ještě nás není 27 a existují různé zájmy a různé možnosti. Mm, to, že přicházíme o tuto konkurenční výhodu, kterou máme v Evropě. E, my máme vědce, Eh, kteří jsou svobodní, eh, samostatní. A co mě hlavně činí obavy, je, že když eh, všichni ty, pro, všechny ty programy, které máme, tak v čem spočívá ta hlavní výhoda. A to je, že lidé mohou se věnovat výzkumu svobodně. My je neřídíme a mohou dokázat úžasné věci v dlouhodobém horizontu ale zároveň chceme blížší spolupráci užší, která by byla praktičtější, aby ty výsledky byly praktičtější. A proto je to jednou z priorit našeho předsednictví. My jsme se rozhodli pro dvě věci, a to je e, racionalizace. E, hovořila o tom paní Libacká. Pro nás je důležité, abychom ukázali, e, že můžeme se pohybovat tady eh, v tomto komplikovaném světě eh, programů, které jsou různé, a paní Kala se tomu tom různé programy, různé typy partnerství. A my si musíme vyjasnit situaci a říci si, kde můžeme přistoupit k racionalizaci ta jedna třetina, to je velmi ambiciozní, a chceme zachovat tento cíl. A potom, co se týče naší konkurenceschopnosti, tak eh, vy jste o tom v parlamentu hovořili a co je ve zprávě LAMY, že musíme mít eh, více financování. Vy jste o tom všichni hovořili na národní úrovni, ale i úrovni EU. Potřebujeme to, co řekl pan Eller, jak on se ptal, jak ambiciozní jsme. Na úrovni rady jsme zahájili tyto diskuze, ale samozřejmě, kdo má na starosti výzkum, tak eh, a kdo o tom diskutuje, tak eh, všichni souhlasí eh, v tom, že musíme být ještě ambicioznější v tom výzkumu, ale potřebujeme ještě ten další argument a to ukázat, jakým způsobem Eh, může být výzkum a inovace pozitivní pro ekonomiku. Že když se sejdeme s eh, vědci, my jsme všichni na stejné lodi, ale nik- nyní eh, musíme ukázat evropským a národním politickým činitelům, jak a přesvědčit i ostatní ministry, pokud o financování. Co se týče ambicioznější návrhu, to je 120. Zde spoleháme opravdu na vás, protože Evropský parlament byl vždy eh, velmi důležitým hráčem, pokud jde o podporu. A na úrovni rady a členských států je to ve velmi rané fázi, ale my se Eh, snažíme přijít s ambiciozním návrhem. Eh, ohledně to, co řekl pan eh, Tošenovský, hovořil o Brexitu. Ano, to je také předmětem našich obav. Zatím je příliš brzy. Já se obávám, že Británie také ještě neví, kam povedou jednání, ale co se týče výzkumu a také eh, ty jiné oblasti, eh, kde já jsem kompetentní, tedy mladí lidé, učitelé, eh, vysokoškolští profesoři, oni mají obavy a také ve Spojeném království. Je tedy jasné, že na všech stranách je důležité, abychom nepřišli o tyto výhody. A je důležité, aby to bylo pozitivní pro všechny. Je to také to britské Eh, schéma pro mobilitu. Eh, zatím tedy nemůžeme říci, v jaké fázi se nacházíme, ale z politického hlediska, pokud mají obě strany eh, stejný cíl, tak já jsem přesvědčena, že určitě nalezneme nějaké řešení, abychom o to nepřišli. A potom Eh, budoucnost eh, finančního schématu a kam to povede. Mm, co se týče startovací pozice, to je velmi dobrá, máme dobré argumenty, máme dobré střednědobé zprávy, na které se můžeme spolehnout a také máme návrhy, které ukazují, že jsme opravdu odvedli naši práci. Eh, jedná se o to, jak financovat velké synergie, racionalizace a jak ukázat dopad na ekonomiky a také jakým způsobem propojit eh, jednotlivé programy. A když se podíváme na iniciativy, eh, jako Rada pro eh, inovaci a ty různé synergie, návrhy ohledně strukturálních fondů, třeba že vezmeme strukturální fond a nějaký jiný fond a zapracovat je do výzkumu, e, protože vidíme, že tyto e, součinnosti by mohly také přivést více peněz do výzkumu. E, pan Eller po dobu několika let byl za to zodpovědný a určitě ví, že také návrhy, které se týkaly zemědělství, tak by se mohly přetavit více do výzkumu. Teď tady máme kontroverzní diskuzi ohledně obraného průmyslu. Tady určitě na to máme stejný názor. My nechceme, aby to bylo na úkor eh, těch fondů pro eh, civilní oblasti. Takže tady na to máme velmi podobný názor. Eh, excelentnost vůči rozšíření. My jsme na obou stranách. My na jedné straně my jsme přesně o tom, že ta excelentnost přinesla dobré výsledky, ale také jsme si plně vědomi důsledků a Eh, během předsednictví budeme chtít o tom diskutovat a uskutečníme potřebné kroky. Obě ty zprávy, zpráva LAMY, nám ukazuje myšlenky, jak postupovat v případě strukturálních fondů a jiných, které tady vystupují, ale i jiné návrhy. Ale ten eh, užitek pro předsednictví pokud jde o výzkum, tak je důležité, abychom měli dobrý základ, ohledně kterého budeme diskutovat, eh, dobré dokumenty a studie, eh, které můžeme použít a Podíváme se na to, jaký způsob spolupráce či partnerství z oblasti soukromého sektoru by byl možný také z oblasti eh, výzkumu a ze strany členských států, k jakému kompromisu bychom mohli dojít ke konci našeho předsednictví a předat štafetu Bulharsku. Děkuji. Eh, děkuji vám, paní ministrině, eh, za všechny vaše odpovědi. Eh, určitě všechny, vaše, všechny ty podněty, které jsme se tady vyslechli, taky určitě zohledníte během vašeho předsednictví, také až se bude jednat na úrovni rady. Děkuji vám mnohokrát za vaši Eh, za váš úvodní eh, projev a děkuji, že jste přišla mezi nás do parlamentu a těšíme se na eh, spolupráci, o které vy jste hovořila během vašich úvodních slov. Děkuji vám a mnoho štěstí. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, European Union Vážení kolegové, dámy a pánové, eh, nyní je na programu bod 14 eh, Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických eh, regulačních orgánů a zpravodajem je Morten Helvek Petersen. Je to součástí balíčku čisté energie a nařízení ACER má za cíl rozvoj nových eh, úkolů pro tuto agenturu a také, aby se reagovalo na nový vývoj na trhu. A zpravodaj eh, předložil 36 eh, pozměňovacích návrhů, které se týkaly posílení úlohy agentury. To bylo hlavním cílem našeho zpravodaje, tedy v tak obecně, když bych to měl popsat. A nyní, milý kolego, Eh, prosím, eh, vystupte k tomuto tématu. Děkuji vám, pane předsedo. Úvodem bych chtěl poděkovat eh, stínovým zpravodajům za plodnou diskuzi. Je to velice technická a komplikovaná složka. My jsme zorganizovali seminář, který byl pro nás velmi eh, důležitý, protože se ukázaly ty eh, protichůdné pozice. My potřebujeme vnitřní trh pro energii. Výhody by byly eh, velké pro spotřebitele, pro planetu a také pro podniky. Komise odhaduje, že by se jednalo o 7,5 miliard eur ale eh, pravdou je, že nemáme vnitřní trh pro energii a my nejsme schopni ani eh, udělat ty nejjednodušší eh, věci, které by byly dobré pro spotřebitele. Protože levná elektřina nyní není možná v mnoha oblastech, také elektřina přes hranice je komplikovaná. Třeba příklad z mé země, třeba propojenost mezi Dánskem a Německem. Často je to zablokováno a jedná se o ztráty činící 40 milionů eur. Eh, protože když se podíváme na hranice po celé Evropě, tak eh, ty problémy jsou všude podobné. A toto by se mohlo vyřešit. Eh, mohli bychom získat mnohé, kdybychom provedli potřebné reformy. Eh, chceme, aby také to trh eh, řešil, ale aby ten trh fungoval, potřebujeme určitý způsob eh, regulace. A co se týče NSOE, tak já jsem hovořil o sítích a také o společných pravidlech a o úrovni standardizace. Ale musíme posílit ACER, abychom získali informace. Co se týče implementace, tak to je samozřejmě zásadní pro jakoukoliv reformu. A to se týká i tohoto případu. Proto bychom dále měli eh, zdůrazňovat význam subsidiarity a zajistit, že řešení eh, padají na správných místech. A proto potřebujeme více regionální spolupráce aby členské státy a e, národní TSO respektovaly své trhy. Proto potřebujeme e, silnou e, regionální dimenzi. Tady a to se týká také ROC, protože Eh, se hovořilo o tom, že by eh, ty ROC by mohly situaci zkomplikovat, ale já vás eh, v této souvislosti chci požádat, abyste si pročetli zprávu, protože existuje mnoho milných interpretací, pokud je o tuto technickou záležitost. A proto já chci o tom hovořit otevřeně. Co se týče ACERu jako agentury, tak také se to týká přímých kompetencí. Já si myslím, že je důležité, aby eh, ředitel či ředitelka eh, agentury eh, měla větší pravomoce ohledně jednotlivých rozhodnutí a co se týče dopadu na vnitřní energetický trh. Jak všichni víme, agentura nyní operuje s nedostatečnými zdroji. Ty zdroje jsou mnohem menší než ty, které by byly potřeba. Podle mého názoru dobře fungující eh, Acer by potřebovala dostatečné financování. Já navrhuji, aby eh, mohla tato agentura pobírat poplatky eh, za určité služby. Také si myslím, že správní rada by měla fungovat pro veřejný zájem a neměla by dostávat politické pokyny. Co se týče řízení, tak musíme zabránit těm nepotřebným překážkám. Podle mého eh, názoru by bylo eh, nejlepší toto eh, udělat prostřednictvím většinového systému, hlasovacího systému. Také si myslím, že ředitel by měl být odpovědný Evropskému parlamentu, tak jak se s ním počítá v současném nařízení ACERu. Já doufám, že toto povede k tomu, že Acer bude na správné cestě a tak dosáhneme lépe jednotného trhu. A to jsou oblasti, kde my jako politici bychom měli eh, skládat účty evropskému občanovi. Zde eh, by eh, poslanci měli poskytnout řešení, které by bylo užitečné pro všechny. Prosím, pracujme v tomto směru. Já se těším na připomínky ze strany ostatních stínových zpravodajů a budu se těšit dále na spolupráci. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za zprávu a za proslov hned eh, na začátku debaty. Mohu požádat pana kolegu Pocheho za SAD, stínový zpravodaj, aby vystoupil. EPP nevystoupí jako první? Ne. Eh, vážený pane předsedo, eh, Mortene, kolegové, já bych na úvod chtěl poděkovat, poděkovat Mortenovi za jeho zprávu a za dosavadní spolupráci. Ehm, tu novelu eh, nového nařízení o ACERu lze rozdělit do dvou rovin. Jedná se jak o navýšení pravomocí ehm, ACERu ohledně rozhodování v některých otázkách s přehraničním významem, ehm, tak druhou rovinu eh, potom otázku fungování jednotlivých orgánů. Moje pozice je jasná. Eh, potřebujeme silný ACER s většími pravomocemi, jasnými a proveditelnými úkoly, aby evropský trh s energií zajistil našim občanům levnou a dostupnou energii. V úpravě nařízení ACER nejde pouze o to, jaké bude mít agentura kompetence, ale především, jaké jí poskytneme zdroje, aby mohla plnit očekávání, která do ní vkládáme. Považuji za zcela zásadní, aby agentura měla takové pravomoci, které umožní monitorovat vnitřní energetický trh. Stejně tak nezbytné jsou větší rozhodovací pravomoci, aby zaplnila případné mezery v právních předpisech. Agentura by také měla mít možnost vydávat závazná a vymahatelná rozhodnutí vůči subjektům, které provádí regionální nebo celoevropské činnosti, jako jsou ENSO, eh, NEMO, ROK nebo DSO entity. Domnívám se, že bychom agentuře měli dát větší možnost, jak tyto subjekty přinutit jednat v souladu s jejími rozhodnutími, například ve formě pokut nebo sankcí prostřednictvím vnitrostátních regulačních orgánů eh, v případě, kdy půjde o rozhodnutí agentury týkající se poskytování informací. Hmatelnost rozhodnutí agentura eh, může být efektivně, eh, agentury může být efektivně zajištěna v případě, kdy bude mít agentura možnost eh, součas, pokuty za nedodržování, pokutovat za nedodržování rozhodnutí. Tím se zajistí, že se Acer přizpůsobí současným potřebám trhu s energií a celému systému. Ehm, Acer se potýká se třemi hlavními problémy, které velmi stručně schrnu, kterými se musíme zabývat. Je to nedostatek finančních zdrojů, eh, změna pravidel hlasování rady a návrh komise na odstranění požadavku, aby členové správní rady nevyžadovali politické pokyny a neřídili se jimi. Ehm, doufám, že se shodneme na tom, že eh, Acer trpí nedostatkem finančních a lidských zdrojů v současném stavu nebude schopna dostatečně agentura zajistit účinné plnění svých úkolů a z toho důvodu by agentura měla mít právo e, možnost nebo možnost účtovat poplatky například za registraci mechanismů v rámci systému REMIT. Um, co se týče pravidel hlasování Rady regulačních orgánů, jsem připraven podpořit eh, změnu pravidel, které jí umožní rozhodovat prostou většinou místo dvoutřetinové většiny. Ovšem učiním tak pouze za předpokladu, že každý členský stát bude mít jeden hlas. Eh, nebudeme my jako politická skupina ani já osobně podporovat žádný jiný návrh. Pokud je o ochranu členů správní rady od politických pokynů, věřím, že toto ustanovení by mělo být zachováno, protože nezávislost agentury považuji za zcela zásadní. Poslední věc bych chtěl zdůraznit, že zvýšení pravomocí a odpovědnosti musí jít ruku v ruce se zvýšením e, transparentnosti a odpovědnosti. To by se mělo vztahovat jak na agenturu, tak i na vnitrostátní regulační orgány. Děkuji za pozornost. Eh, děkuji panu bardzo. Eh, następnym mówcą będzie pan Toszenow. Děkuji. A pan Toszenowski zastupuje pana Henkla, stínová zpravodaj za EKR. náš stínový zpravodaj, pan profesor Hans Olaf Henkel, se dnes bohužel nemůže zúčastnit, ale požádal mě, abych prezentoval jeho stanovisko. Kolega Henkel velice děkuje zpravodaji za vynikající práci. Hans Olaf má obecně pozitivní postoj eh, k návrhu komise, který zpravodaj svými pozměňovacími návrhy dále zlepšuje. Hans Olaf například velmi podporuje pozměňovací návrh číslo 5, podle kterého může Acer přijmout závazná rozhodnutí adresovaná sítím ENSO pro elektřinu a plyn, aby se zajistil soulad s legislativními akty, kodexy sítí a pokyny. Závazná rozhodnutí agentury musí být prosaditelná národními regulátory na základě žádosti ACERu. Agentura by také měla mít možnost požadovat od provozovatelů přenosových soustav a regulátorů údaje a informace pro plnění úkolů a povinností v rámci REMITu zaměřené na transparentnost a integritu na velkoobchodním energetickém trhu musíme řešit monopolistické a protekcionistické struktury a dosáhnout plně liberalizovaného evropského vnitřního trhu s energií, abychom zajistili dodávky elektřiny za konkurenceschopné ceny spotřebitelům a podnikům. Agentura by dále měla přijmout rozhodnutí v otázka s přehraničním prvkem. Podle kolegy Henkla potřebujeme v tomto případě více Evropy s dohledem Evropské unie nad trhem s energií, aby byl zajištěn plný soulad s nařízeními a kodexy týkajícími se bezpečnosti dodávek, efektivní dekarbonizace založená na tržních principech, konkurenceschopnost a spravedlivé ceny energií. Jedná se o úkol, který přesahuje současnou kapacitu ACERu. Hans Lav proto podporuje i adekvátní navýšení rozpočtu a počtu zaměstnanců. Omlouvám se za možná delší slovo, ale za to může Hans Olaf. Já jsem byl pouze tlumočníkem. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you very much, colleague. Děkuji, pane kolego. Prosím pana Tomase. Děkuji, Čersi. Můj kolega nemohl dorazit, takže se dovolím shrnutí. My jako zelení máme za to, že zřejmě neexistuje jiná agentura, kde by byl podíl a koeficient investic a přínosu tak vysoký. Zde je opravdu možnost získat užitek v řádu několika set milionů. A to je podle mého ten problém, který v tuto chvíli panuje. Problém týkající se agentury ACER je problém týkající se důvěry. Já jsem prorok, ale někdy je potřeba doslova uh, rozhoupat vodu. Mě to vždycky připomíná tohle slovo, rock jako rock the boat. Dnešní fungování agentury ACER je z důvodu určitých eh, pochybení, ne až tak eh, technických, ale prostě pochybení. z toho vyplynul tlak mezi vedením agentury a některými národními regulátory. Údajně to má souvislost i s eh, nedostatečnou transparentností, takže si myslím, že se musíme uh, sami sebe zeptat, zda ta transparentnost je dostatečně zajištěna. Myslím si, že musíme dát agentuře větší pravomoce, ale zkontrolovat zároveň, zda interně existuje dostatečný princip, dostatečné zajištění transparentnosti a dostatečné zajištění fungování agentury zvnitřku. Myslím si, že se musíme zamyslet i nad eh, jednotlivými subjekty. A co to, co, co to retroaktivní rušení eh, principu priority dispatch? Jak je možné, že by se agentura stavěla nepřátelsky vůči obnovitelným zdrojům? To přece není možné. Někteří z těch regulátorů uh, žijí opravdu jaksi mimo reálný terén. Tam, kde je potřeba obchodovat, tak tam obchodujeme. Trh si to zreguluje nejlépe. To je systém, který je decentralizovaný, o to nám jde a já doufám, že to agentura ISR pochopí, že tento systém by měl být ze 100% tvořen obnovitelnými zdroji. A potom ještě dotaz na adresu komise. Myslím, že zde je něco poněkud podivného. Eh, máme zde v době voleb eh, lobbysty, kterým se říká CIA, e a oni hovoří o jakési jednotě osobnosti. Zřejmě na další desetiletí oni jsou uh, lobbysta, ale zároveň se někteří z nich objeví ve správní radě regulátora. Opravdu takhle to má fungovat? Já si myslím, že CIA je pro mě opravdu lobbysta, který působí na půdě národních regulátorů. Myslím si, že to není možné, aby zde došlo k takové schodě v osobách, které se objeví ve správní radě a v této agentuře, kdy nemůžete si plést tyto lidi a nějaký orgán EU přece není možné se plést lobbystu a orgán či organizace EU, takže bychom měli jasně říci, že CI má svůj vlastní správní orgán a regulátor má mít vlastní uh, správní orgán. Není možné, aby to byla tatáž osoba, která je v, ve vedení tak důležité agentury EU a zároveň působila jako uh, regulátor. Uh, Zague, prosím, uh, pane kolego. Děkuji a poděkuji kolegovi Mortanovi za spolupráci, která do dnešního dne probíhala za naši skupinu musím jasně říct, že Acer pro nás není úplně agentura EU. Je to spíše platforma pro spolupráci regulátorů. Takže si myslím, že tato agentura by neměla nějak utvářet strategie. Do dnešního dne Unie nezvládla řešit otázky dodávky. Zatím ponechává určité regiony zcela izolované a nerespektuje specifičnost určitých regionů, jako je třeba moje země. Bohužel návrhy, které byly v této věci předloženy a které se dostaly i do výboru Envy, to podpořil pan Peterson, vlastně podporují uh, rozšiřují pravomoci agentury, což znamená, že narušují svrchovanost pravomocí a rozhodnutí členských států. Vlastně to celé podkopává původně vybudovaný systém, který jsme tvořili, který tvořili národní regulátoři v oblasti energetiky. My jsme pro článek 43 Správní rada by měla schvalovat eh, strategii Acer opravdu není politický orgán, takže by neměl mít takovéto pravomoci. A pokud jde o spolupráce s dalšími zeměmi, tak to by mělo být do rukou členských států. Pouze ve, v, a šlo by pouze o ty státy, které přijaly komunitární právo v oblasti energetiky, takže Acer by neměla nahodile rozhodovat a už vůbec ne o tak důležitých otázkách. Já bych chtěl ještě pohovořit o regulační radě eh, agentury ACER. To funguje, účast všech členů je však naprosto zásadní a my předkládáme pozměňovací návrh k článku 34, zde se hovoří o hlasování. Zde je potřeba dvoutřetinová většina k tomu, aby bylo rozhodnutí přijato. Toto, tento návrh je nebezpečný, podkopává reprezentativnost tohoto orgánu. A já se obávám, že to bude ke škodě menších zemí Unie. A my víme, jak se tyto otázky řeší. A na základě těchto připomínek předložíme hned několik pozměňovacích návrhů ve stejném duchu. Děkuji. A prosím Evropskou komisi, pána ředitele Bolcharta, eh, jako obvykle vystoupí k našemu balíčku pro elektrickou energii. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám, že vždycky vystupuju já. Nemusíme se zde Eh, da, udělat jasno ve spolupráci. My spolupracujeme spolu a i s vámi. Já bych chtěl přivítat eh, zprávu pana Petersona a pozměňovací návrhy nejenom proto, že se vlastně do veliké míry překlání k původnímu návrhu komise, za což jsme moc vděční samozřejmě, ale i proto, že pozměňovací návrhy, které byly předloženy do určité míry, některé naše návrhy zesilují a já bych k eh, jedné věci, ale řekl, že tam jste méně ambiciozní vy než my. Já vám řeknu, které body mám přesně na mysli. Vy jste méně ambiciozní v tom, jak vidíte zapojení agentury Acer do procesu rozhodování o metodikách na regionální úrovni. Máme zde možnost, aby se národní regulátoři dohodli mezi sebou. Pokud se nedohodnou, mohou se obrátit na agenturu. Už v tuto chvíli je to zlohavý proces a samozřejmě není nejefektivnější. A tak si myslíme, že by bylo lepší, účinnější a snazší, kdyby uh, tato regionální rozhodnutí byla přímo v rukou agentury ACER a jejich příslušných podvýborů podle jednotlivých regionů. To je ale jediný bod, kde jste eh, vyjádřili menší ambice než co jsme se kladli za cílmi. Vy naopak zesilujete naše ambice a vaše kolegové to už e, říkali v jiných oblastech. Za prvé, financování. To se v našem návrhu neobjevilo a já jsem zaznamenal podporu v námětu, že by agentura mohla žádat o poplatky. To by mohlo posílit v finanční situace agentury Acer. Pamatujte ale na to, že musíme dbát na správnou formulaci. Formulace musí přesně odpovídat rozpočtovým pravidlům a také právnímu rámci, o něž se agentura opírá. Já jsem ovšem přesvědčen, že takovou formulaci můžeme najít a vnímání poplatků je eh, opravdu v rámci stávajícího právního rámce i rozpočtových pravidel eh, možnou alternativou. My vám nabídneme pomoc, pakliže to bude potřeba, aby se to správně naformulovalo, správně koncepovalo. Další důležitá věc, kterou jsme, řekněme, přehlédli, ale vy jste na ní pamatovali, a to je oblast, kdy Dáváte agentuře ACER nové pravomoci. Je možné, aby agentura od ENSO žádala informace, aby se vyžádala informace. My jsme v této věci měli jasné, měli řadu problémů, protože nedocházelo ke sdílení e, informací. Vy jste to ve své zprávě už dokonce rozšířili i na plyn a ENSO. To je trochu problematické. My jsme chtěli se soustředit v rámci tohoto návrhu na elektrickou energii. A najednou se dostáváme k něčemu, k čemu říkáme uh, zrcadlo elektrické energie v oblasti plynárenství. Tady to mícháte dohromady, já to nekritizuji, jenom na to upozorňuji, že jsou tyto dvě suroviny zde dohromady. Zároveň posílujete agenturu ACER, pokud jde o dodržování schody. Vy jste žádali, aby národní regulátoři byli ve shodě s fungováním agentury. To je pozněcí návrh číslo 4, ale v pozněcím návrhu číslo 5 to rozvádíte ještě dále a tam zakotvujete závazné eh, kritéria. A tak jenom upozorňuji, jestli to není výlučná pravomoc komise, aby takto jednala, jestli zde ne, nezacházíme příliš daleko, pokud dáváme uh, agentuře roli v tom, že má zajišťovat schodu a soulad s evropským právem. Agentura, to si myslím, že je trochu na hranici. Váš návrh a potom dohled nad dodržováním regulačního, regulačních podmínek. Je, to, vy tomu říkáte ROX, já tomu říkám RCC. Já jsem se to trošku od dneška poupravil, jsou to regionální koordinační centra, jak jsme se dneska dopoledne domluvili, že budeme říkat koordinační centra zde musí panovat eh, dohled nad dodržováním eh, regulačních pravidel. Zde zazněla celá řada obav, která směřovala proti regionálním koordinačním centrům. Zbytek jsem už řekl dnes dopoledne ohledně potřeby a nutnosti inst- institucionálního zakotvení takové spolupráce. Poslední připomínka je vlastně odpověď na otázku pana Tomase. Vy jste se ptal komise na postup výběru předsedy správní rady regulátora a jak správně říkáte, šlo o předsedu správní rady SEER. Je to opravdu soukromoprávní subjekt, máte pravdu a musím jasně říct, že jsme se už v tomto smyslu na adresu subjektu SEER vyjádřili. Vyjádřili jsme se na adresu té stávající osoby, která zasedá v obou orgánech. Řekli jsme jasně, že komise nepřistoupí na takovouto nominaci. CR se má vybrat předsedu a není možné, aby ta stejná osoba byla okamžitě předsedu správní rady regulátora. V tu chvíli porušujeme naprosto všechna pravidla. Pokud se to takto automaticky děje, že ta osoba, která je nominována, tak je hned schválena. Pokud to tak je, tak my to neschválíme. Máte pravdu, pane Tomase, mělo by to správně být tak, že by to byla úplně jiná osoba, ale to jim nemůžeme nařizovat. Můžeme jim však nařizovat to, že nominace správní rady regulátora má proběhnout v prvé řadě a teprve potom si může ten soukromoprávní subjekt eh, dělat, co chce. Pokud si vybere tu samou osobu, tak ať si ji vybere, ale je potřeba, aby pořadí bylo takto. V prvé řadě se vybere předseda správní rady regulátora. My to budeme sledovat, dohlédneme na to. A pokud se někdo odchýlí od eh, našeho postupu, tak my se postavíme proti takovému postupu. Děkuji, pane řediteli, děkujeme za vysvětlení, děkujeme za vyjádření stanoviska komise a v tuto chvíli poprosím pana zpravodaje, aby se vyjádřil ještě závěrem. Pane Petersone, máte slovo. Děkuji, já ještě jednou poděkuji kolegům za všechny připomínky, které zazněly. Chtěl bych říci, že mám dojem, že to vypadá celkem slibně. že se podařilo a podaří získat většinu, o to se snažíme, myslím, že to je velice eh, důležité. V podstatě tohle je naprosto zásadní u všech návrhů v rámci zemního balíčku. Mm, je to důležité proto, abychom byli schopni eh, úspěšně vyjednávat s radou. Pane kolego Poche, děkuji vám za vaše připomínky. Myslím si, že se v mnohem shodneme a Děkuji i panu Tošenovskému za e- a EKR za jejich podporu. Děkuji, to bylo velice užitečné. E, I proto jsem takový optimista, pokud jde o výsledky. A děkuji i panu Tomasovi a Myslím, že ne, se nemohu stotožnit se vším, co říkal pan Silikiatis, ale pokusíme se nějak sladit v rámci jed, dalšího jednání naše postřehy. A ještě se vyjádřím k tomu, co říkala komise. Nepochybně mě trápí, že v některých oblastech jsme méně ambiciozní než komisa. To mě trápí a pokusíme se to zlepšit příště. Co se týče podrobností, tak určitě musíme dodržovat právní základ, musíme se snažit o to, aby to bylo všechno v pořádku. Já tedy souhlasím s tím, co navrhujete v rámci pomoci, aby to všechno bylo správně zpracováno, potřebujeme správný právní základ. Právní základ. A víte, že zde máme lhůtu pro předložení pozněcích návrhů, která by měla být v polovině září. E, v průběhu léta se nechte inspirovat, v průběhu odpočinku se nechte inspirovat, abyste nám přinesli skvělé pozměňovací návrhy na začátku září. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Uvidíme, jak na tom bude rada se svými ambicemi, to ještě nikdo neví. A v tuto chvíli Můžeme říci, že pozněcí návrhy mají být eh, předloženy do 14. září do 12 hodin. Děkuji, děkuji pane zpravodaji, děkuji stínovým zpravodajům, děkuji všem kolegům, kteří se podíleli na diskusi a děkuji i zástupcům Evropské komise samozřejmě. Děkuji vám. A pak eh, další téma. Public-private partnership under article... Eh, založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích. Konzultační materiál. A cílem tohoto společného podniku je zajistit, aby se všechny zúčastněné eh, subjekty maximálně zasadily o eh, fungování hospodářské soutěže na eh, úrovni biotechnologií. Já jsem to přečetl za nařízení a v tuto chvíli už musím říct, že zpravodaj byl pan Van Nistelrooy v roce 2014 a společný podnik má fungovat až do roku 2024, 10 let. Dnes je naším zpravodajem pan Miroslav Poche. Prosím, máte, máte slovo, můžete zahájit debatu. Děkuji za slovo, pane předsedající, a konec konců i za příjemně strávené odpoledne červencové. Společný podnik BBI je jedním ze sedmi společných eh, podniků Evropské unie. Jak jste již říkal, funguje od roku 2014, respektive od listopadu 2015 a, eh, a nařízení stanoví, že bude fungovat 10 let eh, do roku 2024. Eh, cílem BBI je posílit roli Evropy ve sféře výzkumu demonstračních projektů a tržním zavádění produktů založených na biotechnologiích a biopalivech. Pozměněné nařízení Evropské komise, o kterém je má zpráva, upravuje vnitřní mechanismy financování a dovolte mi ve zkratce objasnit eh, přesně jaké. Eh, společný podnik má celkový rozpočet 3,7 miliardy euro a podílí se na něm soukromý sektor i finanční prostředky Evropské unie. Eh, soukromý sektor je v rámci společného podniku BBI zastoupený eh, konsorciem průmyslových podniků založených na biotechnologiích, takzvané BIC. BIC pokrývá v různých formách většinu ze zmíněných 3,7 miliard euro, konkrétně se podílí celkem ve výši 2,7 miliardy euro. Ehm, tento příspěvek má různé formy, z níž největší část tvoří tzv. in-kind příspěvky. Nicméně náleží sem i 182 milionů euro na provozní náklady, které jsou podniky povinny přispět ve finanční formě. E, tyto příspěvky dle stávajícího nařízení mají být poskytovány přímo do rozpočtu společného podniku BBI. Jde o tzv. příspěvky na úrovni programu. V praxi ovšem podniky narazily na jeden zásadní problém. Může se stát, že některé podniky budou přímo finančně přispívat do rozpočtu BBI, aniž by měly jakýkoliv podíl na projektech, které eh, jsou z takových příspěvků financovány. Eh, dám vám praktický příklad. Například eh, společnost A investuje hotovostně do rozpočtu BBI. Tento příspěvek však může být použit ehm, na projekt, který v tendru vyhraje společnost B, která je ale přímým konkurentem společnosti A. Je zřejmé, že za těchto podmínek se firmy do spolufinancování příliš nehrnuly a naprosto reálně je ohrožen celý program, potažmo dosažení cílů, eh, které byly eh, důvodem pro existenci nebo vznik BBI. To by mělo zásadní dopad jak na firmy podnikající v oboru, tak na celý eh, výzkum. Ehm, negativní trend potvrzují zcela konkrétní čísla. Z očekávaných 182 milionů euro eh, za 10 let bylo od začátku fungování podniku firmami financován no, eh, pouze 1 eh, milion euro. Z výše uvedených důvodů proto přišla komise s návrhem nařízení, které by mělo pomoct vzniklou e, situaci vyřešit. Jedná se o technickou, nicméně velmi zásadní změnu. Firmy by no, nově měly mít možnost přispívat takzvaně na úrovni projektů, což by jim umožňovalo přispívat finančně ve formě přímých plateb e, dalším účastníkům celého projektového konzorcia, na kterém příslušná firma participuje. Změna nařízení byla navržena po konzultacích jak se členy konzorcia BIC, tak se zástupci národních států v tzv. skupině zástupců států a se členy akademické komunity združenými ve vědeckém výboru. Navrhované řešení má podporu všech eh, těchto zainteresovaných skupin. Při přípravě SP zprávy jsem důkladně zkoumal okolnosti navrhovaných změn a konzultoval jsem celou řadu zainteresovaných subjektů, Zajímalo mě, mě zdali případná změna finančního mechanismu neskrývá nějaké budoucí komplikace a zdali bude následovat adekvátní reakce na straně průmyslu. Na základě všech provedených zjištění jsem se rozhodl, že navrhnu podpořit eh, pozměněný návrh nařízení tak, jak byl komisí předložen. Je pro mě zásadní, že budou naplněny všechny dohody a program bude eh, dále plně transparentní a otevřený. Eh, na druhou stranu bych rád položil komisi již na úvod dotaz, jak plánuje komise naložit z prostředky ve výši 70 milionů euro, které jsou momentálně pozastaveny ze strany komise pro financování a budou organizovány nějaké zvláštní výzvy týkající se oblasti biotechnologií. Tolik moje úvodní slovo a těším se na vaše příspěvky do diskuze a spolupráci. Děkuji. Uh, thank you, thank you. Uh... Děkuji, pane kolego, za eh, to šetření, které jste provedl a za úsilí, které jste věnoval Mm, získání informací eh, a které jste nám nyní poskytl, protože já si myslím, že bychom měli mít z toho dobrý pocit nyní, když víme eh, ty, to konkrétnější informace o daném společném podniku jako formě eh, partnerství veřejného soukromého sektoru. Takže vám děkuji za EPP e mm, se vyjádří pan Gambus máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Poche za práci, kterou odvedl na této zprávě. Já jsem přesvědčen, že určitě dojdeme ke uspokojivému výsledku, jakmile začneme jednat o těch změnách. Já si myslím, že pan Poche pohovořil velmi dobře o tom, v čem eh, je eh, jádro problému a v čem jsou ty hlavní eh, komplikace takovéhoto společného podniku a také ty problémy, se kterými se tento společný podnik setkal. Vzhledem tomu, že existuje zájem Unie o tento podnik a také eh, eh, ohledně toho, že eh, financování se musí činit v souladu s nařízením, tak proto komise navrhuje, abychom tam dali tu možnost, aby ty finanční příspěvky byly na úrovni projektu Eh, kromě toho, eh, s čím se počítá dnes, což je na úrovni programu. To je řešení, které ano, by umožnilo vyřešit eh, problém a tím by se mohlo dosáhnout těch počátečních cílů. Evropská komise má za cíl této úpravy ty negativní efekty na spolupráci, pokud jde o hodnotový řetězec průmyslu, včetně malých a středních podniků, technologických center a výzkumných středisek univerzit. Je to něco, co podle našeho názoru by mělo být eh, prvořadé, protože to je naší povinností, abychom právě podpořili úlohu malých a středních podniků, výzkumných středisek a univerzit a abychom pracovali v této oblasti hospodářského vývoje v EU. Ale chtěl bych říci, že kromě těch eh, zřejmých eh, pozitivních stránek návrhu komise, chtěl bych říci, že úprava nařízení těchto charakteristik, tak bychom to měli doprovodit veřejnou konzultací se všemi zainteresovanými stranami. Rovněž taky, aby eh, Eh, občané Evropské unie o tom věděli a také zprávu o posouzení dopadu. V tomto případě vzhledem k naléhavosti, eh, které čelí komise, tak nebyly uskutečněny všechny tyto postupy, o kterých jsem právě hovořil. Proto eh, v této instituci a z této instituce bychom měli požádat komisi, aby v budoucnosti budeli se jednat o podobné záležitosti, tak aby splnila všechny požadavky, tak aby byl proces co nejtransparentnější a co nejotevřenější. Závěrem, pane předsedo, ještě jednou bych chtěl eh, velmi eh, poděkovat eh, panu Poche za odvedenou práci a, jak říkám, jsem přesvědčen, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů určitě dojdeme k velmi dobré dohodě. Děkuji. Mr. Fox, replace. Pan Fox za pana Fan Posuta. Děkuji, pane předsedo. Jak bylo řečeno, pan eh, kolegyně Fan Bosit tady není dnes odpoledne. Já se omlouvám a musím běžet do Ekonu, takže jakmile vás budu informovat o tomto stanovisku, budu muset odejít. EKR eh, vítá to, tyto změny a eh, vítá flexibilitu, která umožní přímé příspěvky ze strany průmyslu, protože podobný model již dobře funguje u jiných společných podniků, které se týkají inovací a e, analýze, e, analýza komise je v tom, že toto je jedinečný projekt, e, kdy E, se nyní jeví praktické a odpovídá to potřebám soukromého sektoru e, financovat na úrovni projektů. E, opatření, která by zajistila efektivní spolupráci v rámci PPP a využívala dobře daňové prostředky, může být jedině pozitivním a pro celý Eh, sektor. Eh, paní Fan Bosiu děkuje zpravodaji a ostatním stínovým zpravodajům eh, za práci na tomto tématu. Děkuji. Kolego, to bylo za EKR a nyní si vyslechneme zástupce či zástupkyni Alde, paní Meissner. Máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla velmi srdečně poděkovat eh, panu eh, zpravodaji a mohla bych se připojit k tomu, co řekl kolega z EKR. Já si myslím, že tato eh, iniciativa je velmi pozitivní, vítáme to a eh, týká se to také stanovisek ze strany KONT a REGI. Eh, v obou případech hovořilo se o tom pozitivně a my budeme pracovat na detailech. Ale co se týče otázky financování, eh, tak to je velmi důležité, protože tento eh, sektor roste a my musíme tento růst eh, zjednošit a jedná se o přímé financování, tedy v případě příspěvku na začátku to bylo určitě cílem a je to či dobré. A jak řekl pan eh, Fox, eh, co se týče iniciativy pro inovativní, inovativní medicínu, tak tam už to eh, funguje a to je určitě příklad toho, že to je dobrá metoda. Obecně si myslím, že určitě jsme všichni zajedno v tom, že toto odvětví bude mít obrovský význam v budoucnosti, že se jedná o regenerativní energii a o takovéto zdroje obnovitelné a jedná se o biotechnologie, o různé materiály a e, týká se to těch e, třeba i toho e, regenerativně obnovitelného benzínu. Co se týče energii a energie a obnovitelný zdroj energie, tak je to velmi významné. A vše, co můžeme udělat, abychom tu práci zjednodušili a zjednodušili financování, tak to udělat musíme určitě. Eh, to eh, není jednoduché, ale eh, ráda bych chtěla tedy podpořit to, co navrhla komise. Děkuji za komisi pan Valdemar Kitt z eh, Generálního ředitelství pro výzkum, a vývoj a technologie. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji eh, Eh, kolegům. Eh, děkuji eh, panu Pochemu za vynikající analýzu tématu. Není k tomu třeba nic přidávat. Chci zdůraznit význam celého toho odvětví, tedy odvětví BIT. To jsou technologie, které jsou transformativní pro celá jiná odvětví, ať jsou to produkty jako plasty a chemické látky, látky které jsou uh, karbonově, uhlíkově neutrální, uh, je uh, využití také v oblasti odpadů, v Celá řada technologií je vyvíjena, které jsou nezbytné pro oběhavost, lepší efektivnost zdrojů a bezpečnost. Chci jenom toto zdůraznit. K té otázce, kterou eh, pan eh, Poch eh, zmínil, co se bude dělat s těmi 70 miliony euro, které byly zmrazeny, komise jako eh, v rámci povinnosti ochrany finančních zájmů, eh, tak jak jsme viděli, že během těch prvních, eh, prvních let nebyly ty příspěvky na úrovni programu tak, jak to vlastně popsal pan Poche, tak jsme tento rozpočet přesunuli do následujících budoucích let s tím, že nám bylo jasné, že odvě odvětví má tyto problémy, proto jsme navrhli tuto změnu a jakmile tato změna bude prosazena, doufáme, že ještě eh, tento rok, pak tyto peníze budou moci být využity příští rok a pokud půjde všechno podle plánu, tak těch 70 milionů půjde zpátky do rozpočtu BB eh, eh, i pro ten příští rok. Takže to je jenom kvůli tomu přesunu do dalších eh, let. Takže eh, finanční ztráta či dopad na rozpočet to není eh, a těch ty operační příspěvky v hotovosti, ty se nedotýkají příspěvků na správní náklady. Ty eh, správní náklady na BBI jdou ze eh, eh, strany komise a BIKu. Myslím si, že tady nic dalšího nebylo. Eh, eh, bylo řečeno, že se toto dělá v oblasti ehm, eh, inovací v medicíně a děkuji tedy panu zpravodaji za jeho vystoupení, za jeho analýzu a všem ostatním. Děkuji. Pan předseda, závěrečné vyjádření, pane Poche, všichni říkají, že je to skvělá zpráva. Co říkáte vy? Já se pokusím být stručný. Um, já mám výhodu, že jsem byl zpravodajem dvakrát po sobě uh, účetní závěrky všech um, Eh, společných podniků Evropské unie a eh, proto musím eh, souhlasit s kolegyní Meissner i s panem kolegou Gamasem, že ta cesta je správná, kterou komise zvolila. Ale zároveň souhlasím s tím, že chybějící veřejná konzultace, která je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jak může veřejnost zasahovat do tvorby nařízení, v tomhle případě vrhá nepříjemné světlo Eh, na eh, celou změnu nařízení. Eh, já chápu, že to je díky tomu, že se snažíme urychlit ten proces tak, abychom stihli již výzvy pro rok 2018. Na druhou stranu to nemůže být úplné Eh, ospravedlnění celého toho procesu. To znamená, eh, pokud se objeví eh, v návrzích kritika toho, že neproběhla veřejná konzultace, tak já budu určitě podporovat to, abychom to zmínili, protože ta konzultace tam chybí. Zároveň není jasné, proč v počátcích soukromý sektor byl ochoten přistoupit na takové podmínky před těma několika lety. Mně se zdá, že tam došlo k nějakému nedorozumění mezi soukromým sektorem a komisí v tom roce 2004 2014, eh, když eh, společný podnik vznikal, protože eh, není úplně standardní, aby se takhle rychle měnilo nařízení o společném podniku. Na druhou stranu, ta cesta je správná. Já předpokládám po té dnešní debatě, že máme otevřenou cestu ke schválení té zprávy během podzimu, tak abychom stihli rok 2018 a doufejme, že tím bude celý proces fungování BBI nastaven správně. Děkuji. Dziękuję bardzo kolego za wypowiedź.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 závěrečné slovo a já vidím, že jste vlastně posledním řečníkem. Eh, máme tady ještě různé v bodě 16, ale nevidím, že by se někdo k tomuto bodu hlásil a můžeme uzavřít s tím, že se sejdeme znovu po létě 4. září, eh, takže vám přeji příjemnou dovolenou. Eh, děkuji také tlumočníkům a děkuji za kvalitní tlumočnické služby, což jsme viděli zejména, jako, e, zejména u e, estonských vystoupení dnes a tlumočníci si také zaslouží letní prázdniny, čímž jim splatíme Eh, také ten včerejší dluh, kdy jsme přetáhli, protože eh, končíme o 40 minut eh, dříve. Takže se uvidíme 4. září. Děkuji a nashledanou.